I think uh, we will start. Vážení kolegové, myslím, že nadešel čas zahájit naše dnešní jednání. Chtěla bych vás také informovat o tom, že toto jednání bude přenášeno na internetu, takže se snažte tvářit příjemně. Máme dnes pana komisaře Johana Sehána, kterému za chvíli už dám slovo, ale předtím bych ještě chtěla pokryty dva, tři první body na pořadu jednání, takže nejdříve ten pořad jednání musíme přijmout. Bod číslo 11 na našem pořadu jednání to je paní Rody Kraca Zagaropolou. Ten je stažen z našeho pořadu jednání na její žádost a bude to odloženo až na naše jednání 3. června. Takže pokud souhlasíte s touto změnou v našem pořadu jednání a pokud tu nejsou žádné další žádosti, které se týkají toho návrhu pořadu jednání, tak ho přijímáme. Druhý bod se týká schválení zápisu z poslední naší schůze 17. a 18. března 2010. Záznam je vám k dispozici, byl vám také všem zaslán a samozřejmě na, po, na konci našeho dnešního jednání ho budeme považovat za schválený, pokud zde nikdo nepřednese nějakou námitku. Třetí bod, to jsou moje sdělení, je vlastně jenom jedno, velmi krátké. Možná si pamatujete, že jsme se rozhodli v prosinci, že vyšleme delegaci eh, do Paříže, do kraje 20. 8., 29. a 30. dubna. Deset našich kolegů z našeho výboru pojede tady do Francie. Čtyři budou čtyři jsou přímo francouzi a cílem této delegace bude podívat se přímo v terénu na tom, jak se naše politiky uplatňují, provádějí na místě a to zvlášť v kontextu francouzských měst. A teď už tedy přejdeme k bodu čtyři na pořadu jednání, což je naše výměna názorů s komisařem Johannesem Hanem. A bez dalšího už vám, pane komisaři, předávám slovo, abyste nás mohl informovat o všem, co vám připadá důležité a relevantní v rámci politiky soudržnosti. Máte slovo. Děkuji, Danuto. No, dámy a pánové, jsem velice potěšen, že poprvé mohu s vámi diskutovat eh, v tomto rámci, v tomto složení a já doufám, že zde bude následovat ještě celá řada dalších takových setkání. Pokud jde o stávající programové období, tak můžeme vycházet z toho, že na konci tohoto období eh, bude uskutečeno více než 2 miliony projektů, to znamená 2 miliony možností, aby Evropa byla viditelná pro občany, a občanky. A to je velice důležité především v naší době. Je to důležitá iniciativa tak, abychom vytvořili nebo posílili pozitivní vnímání Evropy v době, kdy mnozí mají možná pocit, že Evropa je tady jenom na to, aby kontrolovala, aby zkracovala rozpočet, nebo nějakým způsobem vydávala nějaká omezení. Ale tady bychom chtěli ukázat, nebo je to možnost ukázat, že lidem Evropa také poskytuje určité perspektivy. A to je náš úkol. Už jsem na slyšení hovořil o tom, že neexistuje žádná alternativa k regionální politice a pokud ano, tak ještě lepší k reformám ochotnější regionální politika. Tím důležitější je využít rok 2010. Je to rozhodující rok také pro budoucí utváření evropské politiky soudržnosti s ohledem na strategii 2020 a navazující debaty, které souvisí také s rozpočtem, s revizí rozpočtu. Před několika dny jsme vydali první zprávu, souhrnou zprávu pro období 2000 až 2006. A A tady jsou skutečně velice hmatatelné výsledky, například utržitelné vytváření příjmů pro 4 e, miliony pracovních míst, anebo skutečnost, že 20,5 milionů občanů mohlo využívat eh, systémy pro odpadní vody. To znamená, že se výrazným způsobem přispělo ke zvýšení hygieny a hygienické likvidace odpadních vod. Takže jsme na dobré cestě. Ale samozřejmě jsou tady ještě slabá místa, která musíme odstranit. Ukázalo se, že se stále více investuje do růstu a zaměstnanosti a tím došlo tedy ke strojnásobení prostředků pro inovace, vědu, výzkum, tedy trojnásobné zvýšení ve srovnání s minulým obdobím programovým a klade se větší důraz na hodnocení ex ante, ale také ex post tedy zpětně. Nyní bych vás chtěl informovat o některých nejnovějších událostech a chtěl bych využít tuto příležitost k tomu, abychom si vyměnili určité myšlenky. Před několika týdny jsme představili první strategickou zprávu, nový nástroj pro politiku soudržnosti orientovanou na výsledek a na výkon, kde 27 členských států poprvé v národních strategických zprávách skládalo účty o tom, jakou hrají roli při uskutečňování našich společných cílů. Protože společný management, společné řízení znamená také společnou zodpovědnost. A na tomto místě bych chtěl poděkovat členským zemím za to, jak přispěli. Já si myslím, že i do, budoucnost, do budoucna toto znamená velmi dobrý základ pro všechna možná opatření, která signalizují odhodlání členských států v oblasti regionální politiky. Je to nástroj pro větší transparentnost a zodpovědnost vůči evropským občanům. Jaké jsou tedy závěry a doporučení do budoucna? Nejprve bychom mohli začít tou pozitivní stránkou. Chtěl bych říci, že celkově členské státy dosáhly velikých pokroků, a to jak při provádění programů, ve výběru projektů a také při financování. Situace je v tuto chvíli taková, že asi 93 miliard eur, jež bylo předěleno na projekty v průměru, to je asi 27 Vzhledem ke, k současné hospodářské krizi, a vy víte, že tady jde o spolufinancování eh, ze strany členských států a je to poměrně dobrá částka, protože eh, se to pohybuje zhruba na stejné úrovni jako v minulém programovém období. Výsledky jsou velice slibné ze 14 členských států, jež můžeme eh, říci, že bylo vytvořeno více než 53 tisíc pracovních míst. To je pozitivní, ale samozřejmě musíme hovořit také o problematičtějších aspektech. Dochází tady k určitému spoždění, například v oblasti energie, při provádění eh, nebo realizaci různých vysokorychlostních sítí v oblasti životního prostředí. A já bych chtěl to spošťování projektu tady více rozebrat. Ono to nemá vždy důvody spojené s financováním. Jsou tady i jiné okolnosti. Například to, že různá pravidla na úrovni Evropské unie, například právě v oblasti ekologické, zatím ještě nebyly transponovány na vnitrostátní úroveň a proto tam vlastně chybí základ pro příslušnou podporu ze strany Evropské unie. A právě když jde o provádění různých velkých projektů, tak tady opravdu potřebujeme příslušná legislativní pravidla, tak abychom to vše mohli dobře zabezpečit. A tady bych vás chtěl požádat, abyste se postarali o to, aby tam opravdu byl ten základ. My ho potřebujeme. Je tady také asymetrie mezi členskými státy při vybírání projektů. Ovšem na druhé straně tato strategická zpráva představuje takový hm, snímek, který zachycuje stávající situaci. A pokud jde o vnitrostátní zprávy nebo národní zprávy, tak tam byla různá politická situace. Takže byla to často příležitost pro kritiku, ale někde ne. A já bych zkrátka chtěl upozornit na to, že jednotlivé členské státy eh, od června minulého roku až do konce prosince poskytovali údaje a v některých státech to bylo trochu posunuté, takže ono to vlastně poskytuje poněkud posunutý obrázek. Není možné to mezi těmi jednotlivými členskými státy přesně srovnávat, protože ke konci toho roku tam se toho opravdu děje mnoho a když se potom podíváte zase na počátek toho dalšího roku, tak už třeba vidíte, že tam byly dosaženy opravdu významné pokroky. Ovšem je důležité vyzývat členské státy k tomu, aby se postarali o transponování pravidel tak, aby ty peníze, které jsou k dispozici, mohly být opravdu využity. Tady všichni jsme zajedno v tom, že úloha regionální politiky není šetřit finanční prostředky, ale naopak jde o to, abychom ty finanční prostředky, které máme k dispozici, udržitelně a dobře vynaložili ve prospěch evropských regionů, ve prospěch jejich rozvoje. Není naším cílem, abychom na konci toho období řekli, ano, tolik a tolik peněz jsme ušetřili, ale naopak je potřeba říci, ano, byli jsme schopni ty peníze vydat, vynaložit na úspěšné projekty. A já si myslím, že i v budoucnosti bude velice důležité, abychom tady měli spolufinancování, které je také určitým signálem toho, že členské státy se také podílejí na utváření eh, politik a těch opatření investování do regionálně politických iniciativ je velice důležité pro pokrok a rozvoj. Jaké jsou tedy uh, příspěvky politiky soudržnosti ke strategii 2020. Samozřejmě, že i zde je potřeba zohledňovat aktuální vývoj, je potřeba držet krok a aktuální výsledky ukazují, že politika soudržnosti je velice důležitým nástrojem pro udržitelný růst a zaměstnanost. Proto je také důležité, abychom politiku soudržnosti velice intenzivně nasazovali ve prospěch strategie 2020. Hmm, pokud chceme inteligentní eh, zelený růst, tak potřebujeme plošnou mobilizaci finančních prostředků, které máme k dispozici. Politika soudržnosti podle mého názoru je opravdu tím nejlepším rámcem napříč různými sektory. A je potřeba samozřejmě také zohledňovat různá lokální řešení, ovšem s ohledem na celoevropskou soudržnost. Regionální politika, tak jak si ji společně představujeme, a to je něco, co musíme stále znovu opakovat, zajišťuje, že v regionech se vhodně investuje, a tady, jak říkám, je velice důležité, abychom neustále používali pojem investování, abychom nehovořili o sponzorování nebo o poskytování nějakých grantů. Opravdu hovořme o investování protože to znamená, že když investujeme, tak zároveň s tím také dochází k určité návratnosti. Samozřejmě je otázkou, v čem spočívá ta návratnost. A myslím si, že především to spočívá v tom, že dochází k určitému rozvoji v regionech a dosahujeme udržitelného rozvoje hospodářství a tím přispíváme k zvýšení kvality života občanů. Na jedné straně potřebujeme zaměření na několik eh, priorit a na druhé straně potřebujeme maximální pružnost v implementaci ve 270 regionech. Ve stávajícím programovém období 2007 až 2013 můžeme konstatovat, že částka 230 miliard eur je tady stanovena v rámci Lisabonské strategie. To znamená, je tady velká částka pro eh, výzkum a rozvoj. 48 miliard je určeno na klimatické změny, včetně zelené dopravy a zelené energie. Musíme ovšem také zaručit, abyste byla maximální pružnost při implementaci. Tady musíme vycházet samozřejmě ze silných stránek jednotlivých regionů a musíme zohledňovat i příslušné slabiny. Tady eh, není možné, nebo vlastně by bylo potřeba tady vytyčit charakteristiku každého jednotlivého regionu, zjistit, jaké jsou tady silné stránky, slabiny a z toho potom eh, mohli vycházet při rozvíjení hospodářství. Když tady budeme diskutovat o strategii 2020, a já bych vás tady chtěl vyzvat, aby ve vašich eh, volebních oblastech v členských státech jste na to upozorňovali, když se definují jednotlivé evropské cíle, pak to jsou evropské globální cíle, jsou to nějaké průměrné hodnoty. já jsem byl eh, dříve eh, národním ministrem pro vědu. A když tady máme určité procento, jakožto cíl v oblasti vědy, tak já vím, eh, že členské státy, nebo jsou členské státy, které překročily tato 3 a to daleko, ale jsou tady i jiné členské státy, které jsou daleko pod touto hranicí, pod tímto procentem. Je tedy proto důležité, abychom si i na vnitrostátní úrovni stanovovali ambiciozní cíle a potom celkově by z toho vyplýval ten ambiciozní evropský cíl. To je také důležitý závěr, který musíme vyvodit z Lisabonské strategie je potřeba, abychom evropské cíle transformovali na ambiciozní vnitrostátní cíle, tak, abychom opravdu se dopracovali k úspěchu. Když někteří složí ruce do klína a řeknou, ten cíl už jsme dávno splnili, to už se nemusíme snažit a někteří jiní si zase řeknou, že je to příliš náročný cíl, že se nemusí ani snažit, tak potom to k ničemu nepřispěje. Je potřeba, aby opravdu tady byla snaha dosahovat těchto cílů i na národní úrovni a potom bude možné mnohem úspěšněji realizovat strategii 2020. Jde opravdu o to, abychom překonali krizi, abychom překonali různé strukturální nedostatky a postarali se o to, aby ty nedostatky se někde třeba ještě neprohlubovaly. Jde nám o to, abychom evropský model života zachovali i do budoucna. E, koncem října, na počátku listopadu e, představíme další zprávu o soudržnosti, kde budou další e, výpovědi o budoucnosti. Bude možné udělat různé návrhy do diskuze na základě této zprávy. A jde o to, aby se z toho stala součást strategických iniciativ komise v rámci eh, celoročního programu. Tím se velice posílí politika soudržnosti nebo to, jak je zohledňována v celkové práci komise. Eh, v červenci, a doufám, že to už bude meteorologické léto, a po letních dovolených bychom chtěli vydat dvě sdělení o inovacích a udržitelnosti. A tady bych chtěl spolupracovat s nejrůznějšími jinými komisaři, komisařkami a generálními ředitelstvími. Chci, abychom všichni spolupracovali, abychom tím vlastně ukázali, že chceme pracovat integrálně. Potom k tématu revize rozpočtu. Úkoly politiky soudržnosti nejsou méně početné, neklesl jejich počet a Danuta Hübnerová tady asi ví, o čem hovořím. Během týdnu, eh, kdy jsem nastoupil do své funkce, už vznikl velice dlouhý seznam nejrůznějších přání, pokud jde o různé projekty, programy. A my víme, že udržitelná politika soudržnosti něco stojí. Není to zadarmo. Samozřejmě potřebuje adekvátní rozpočet. Já to říkám úplně otevřeně. Když celkový rozpočet v absolutních číslech možná nebude, nebo kdyby nebyl dostatečný. Kdyby tam nebyla dostatečně velká částka, tak by bylo opravdu obtížné intenzivně realizovat naše projekty. Proto je velice důležité v rámci parlamentu, v rámci jednotlivých eh, skupin, frakcí usilovat o to, aby se různé sektorální politiky propojily s regionální politikou, tak aby nedocházelo k rozdrobování rozpočtu. Velice intenzivně se musíme snažit vytvářet nové modely financování, vytvářet různé pákové efekty. To samozřejmě potom vede k četným změnám. Když v rámci toho uvažování o investicích musím přemýšlet nad tím, jak to vše budu muset eh, splatit, tak to potom budu muset vše třikrát přepočítat a promyslet, eh, abych věděl, jestli se to opravdu vyplatí. Je to zkrátka úplně jiné, než když dostanete grant, který je nevratný. A já si myslím, že v naší hospodářské situaci to může mít pouze pozitivní dopad. A myslím si, že to eh, zvětší náš společný akční rádius. Zjednodušení, to bude další téma, které nás bude provázet, abychom zabránili chybovosti a v tomto smyslu již mohu říci, že už existuje pracovní skupina mezi generálním ředitelstvím pro trh a generálním ředitelstvím Regio na téma zadávání veřejných zakázek a je tam vlastně i pracovní skupina pro státní podpory. To jsou dvě důležité oblasti, které jsou velice zodpovědné za chybovost pravidla tady vlastně nejsou z naší oblasti, ale pokud se nám podaří tady nastolit rovnováhu mezi potřebami solidního zadávání veřejných zakázek a e, potřebami v terénu, tak potom se nám podaří skutečně přispět k efektivnějšímu provádění a vynakládání strukturálních prostředků. To je vše, děkuji vám za pozornost. Těším se na diskuzi. Thank you very much, commissioner. Děkuji vám, pane komisaři, vážení kolegové. Myslím si, že můžeme zahájit naši debatu. Už tradičně začneme koordinátory, ale zdá se, že koordinátoři se o slovo nehlásí. Takže Lambert van Nistelrooy má slovo, prosím uh, I should like... Eh, eh, chtěl bych poděkovat panu komisaři. A chtěl bych jenom stručně vám poděkovat za ty informace, které jste nám poskytl. Bylo to velice pozitivní vystoupení už ve vašem slyšení. To byly velice pozitivní informace, které jste nám poskytla. Ale mám tady ještě několik otázek. Za prvé, do jaké míry se účastníte toho eh, střednědobého přehodno- finančního přehodnocení s tím se bude pravděpodobně zabývat jenom ten úzký okruh spolupracovníků pana Barosa, takže bych se chtěl zeptat, jestli se toho také účastníte a jestli máte pocit, že je to lepší než neoficiální dokument a jestli bychom neměli počkat až na tu zprávu o soudržnosti a potom teprve posoudit, co se vlastně udělalo a neudělalo. To byla tedy první otázka. Za druhé, vy jste hovořil o těch makroregionech. A během slyšení jste to také zmínili. Já bych chtěl tady, abyste nám více řekl o kritériích, která se jich týkají. Na základě jakých kritérií se tento nový fenomén bude v Evropě vyvíjet? Také bych se chtěl zeptat na region Dunaj, podunajský. Tam také budeme mít delegaci později v letošním roce, takže na to bych se chtěl také zeptat. Mám ještě více věcí, ale vím, že ostatní kolegové také se chtějí ptát, takže tím bych skončil. Děkuji, Konstance Král. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, mám tři dotazy. Chtěla bych je položit také v souvislosti eh, s přeskumem ve střednědobém období. V minulosti jsme tady velice intenzivně diskutovali o tom, jestli má smysl strukturální prostředky vynakládat na bydlení, ano nebo ne, a pokud ano, tak jak to přesně má vypadat. Máte informace, zda tyto finanční prostředky v té míře, jak to bylo naplánováno, budou také nebo jsou vynakládány v členských státech, a nebo to bylo pouze zbožné přání, tedy co všechno by se dalo s těmi penězi podniknout. To bude potřeba vědět i v budoucnosti. V parlamentu se často objevuje myšlenka, ehm, že peníze, které se v rámci M plus 2 nebo M plus 3 nevydají, že by se tyto peníze daly ponechat eh, v rozpočtu a vlastně přesypat eh, do nějaké jiné kapitoly, využít to jinde. A myslíte si, že to je eh, dobrá myšlenka, životaschopná myšlenka, také by například, také pokud je o Dunaj a tak dále, vlastně využít to na projekty, na jiné věci. A potom další otázka, která mě velice zajímá, je, zda už jsou nějaká čísla v tom smyslu, že díky zjednodušení v rámci strukturální politiky opravdu byly vynaloženy finanční prostředky do odstraňování hospodářské krize a jak velká čísla tady vstupují do hry, tak abychom si mohli udělat představu řádově, jak to vypadá, do jaké míry strukturální politika v jednotlivých členských zemích opravdu může na pomoci. Děkuji. Take maybe one more Romana Manescu and then... Ještě máme další řečnice, takže prosím. Președintă, domnule comisar, aș vrea mai întâi să... Děkuji, eh, paní předsedkyně, pane komisaři. Nejprve bych vám chtěla poděkovat Děkuji za to, že uznáváte, že je důležité, aby se do celé věci zapojily také vnitrostátní a regionální orgány. A jsem, nebo přála bych si, abyste byl stejně tak otevřený vůči problému, se kterým můžou být konfrontovány vnitrostátní regionální orgány. Dále by mě zajímal Erasmus pokud jde o regionální a místní zástupce. V mé e, zprávě hovořím o tom, že je nezbytné pokračovat v programu Erasmus, pokud jde o zástupce na lokální a regionální úrovni. Evropská komise oznámila, že ovšem v tomto pilotním programu pokračovat nebude. A mě by zajímalo, proč. Proč jste se rozhodli takto? A dále by mě zajímaly nějaké další podrobnosti, pokud jde o negativní výsledky studie proveditelnosti, které jste také zmínil. Potom, pokud jde o revizi rozpočtu. A pokud jde o dokument Evropské komise o rozpočtové revizi, o kterém se diskutovalo minulý rok, komise tam udělala některé návrhy, které se týkaly přerozdělení fondů a odstranění cíle 2 a nebo omezení finančních prostředků na pevně stanovené období, které by následovalo po přistoupení. Já si myslím, že tyto opatření jsou vlastně těžko přijatelná pro nové členské státy. Zajímalo by mě, jaká je vaše vize v této věci a kdy můžeme očekávat dokument o revizi rozpočtu a také o tom, jaké místo bude mít v návrhu nebo v, rozpočt, v návrhu rozpočtu eh, tato politika. Děkuji. So you would... Děkuji mnohokrát. Nyní požádáme pana komisaře, aby se vyslovil k těmto třem skupinám otázek. Děkuji. Na celé toto téma financování eh, bude řešeno po letní dovolené ve třetím eh, čtvrtletí, pokud jde tedy o to přepracování rozpočtu. V tuto chvíli vám mohu pouze říci, že regionální politika je mimořádně řešená v rámci jedné specifické pracovní skupiny a my se tady velice angažujeme. Také pokud jde o to e, celkové začlenění této politiky. Potom makroregiony. Tady bych to ještě shodnul. Eh, jsou tady eh, ty tři hm, známé aspekty. Jsou tady dva sympatické nose a jak víte, eh, ty dvo, dvě pravidla, to jsou známé věci, a to třetí no je, že vlastně nebudou žádné další finanční prostředky a to asi není tak sympatické jako ty no předtím, tedy tady pokud jde o ty různé strategie, například strategii v oblasti Dunaje, tak v těchto regionech v rámci regionálních projektů, v rámci sousedské pomoci, jsou k dispozici určité fondy, a pokud je o Dunaj a vstupní kandidáti, tak tady samozřejmě je mnoho eh, finančních eh, zdrojů, mnoho myšlenek, eh, projektů, ale tady je potřeba lépe zvážit ty myšlenky a jejich proveditelnost. A až toto bude sladěno do projektů, které budou vyžadovat aktivitu různých regionů a, záro... a vše se bude eh, časově slaďovat, tak potom tady vznikne pákový efekt. Uvedu příklady. Když například v oblasti Dunaje budou někde plánovány čističky a jedna čistička eh, se bude zřizovat na eh, 18 kilometru a další na 17 kilometru, tak to nebude mít příliš velký smysl. Je mnohem větší smysl, když to vše bude tvořeno společně. Nebo když se bude někde stavět most, tak je potřeba, aby to bylo na místě, kde obě dvě strany se do toho zapojí, budou mít zájem. Nebo když se bude stavět dálnice, to je to stejné. Nemá smysl, když jedna země postaví dálnici až k hranici ale za, hranici, eh, za hranicí se s tím už vlastně nebude pokračovat. Ta dálnice nebude pokračovat. To by nemělo smysl. Tady je opravdu potřeba ty projekty sladit, je potřeba, aby tady byla spolupráce více regionů, aby se společně postupovalo, aby finanční prostředky byly vynakládány adekvátně. A pak, se to, pak když se toto podaří, tak vzniká vlastně takový pákový efekt. Všechno se to násobí, ten užitek z toho se násobí. Ti, kteří říkají, že potřebujeme více finančních prostředků, těm bych chtěl říci, využijte to, co už eh, vlastně je k dispozici. A potom se podíváme, co dál. Oblast Dunaje. Tady jsou samozřejmě různé konference ve Vídni a Bratislavě. Eh, se konala další konference, třetí, čtvrtá bude v Bulharsku a v Rumunsku potom bude v červnu pátá. A potom budeme mít dostatečný eh, základ pro to, abychom od února do nebo od února do dubna proběhlo eh, řízení, kde vlastně bylo předloženo 70 stanovisek a ke konci roku by měl být eh, předložen koncept pro strategii, který by měl schvál, být schválen za maďarského předsednictví. Před eh, jedním nebo dvěma týdny eh, jsem řekl jednu věc, kterou bych teď chtěl zopakovat. Pokud jde o makroregiony a regionální politiku, tam samozřejmě platí princip subsidiarity. A to znamená, že to, co každý z nás může vynaložit samostatně, to má udělat samostatně. A to, co nedokáže samostatně zrealizovat, to má být přesunuto na tu vyšší úroveň. Proč to říkám? Mám pocit, že některé regiony mají pocit, že své regionální problémy mohou vyřešit tím, že to jak si přesunou na makroregion, ale to není cílem makroregionální strategie. Makroregionální strategie má vstupovat do hry v případě, že se řeší nějaké problémy, které nemohou být vyřešeny na nižší úrovni. Ale není možné nějaké regionální pro, pro, problémy přesouvat na vyšší úroveň. Téma bydlení Výstavba bytů, eh, tady zatím ještě nemám úplně spolehlivá čísla. Pokud jde o M plus 2, M plus 3, tady zatím ještě nemáme žádné indikátory. A proto jsme se snažili, aby to bylo prodlouženo na tři roky výjimečně, abychom eh, tedy zajistili, že to vše bude v pořádku. Ale když se teď dívám na to, jak se tváří jednotliví poslanci, tak musím říci, že teď se opravdu snažíme eh, to stimulovat a neměli bychom se snažit to za každou cenu nějakým způsobem rozšiřovat. Pokud jde o eh, zálohové platby, tak celkově tady je asi 29 milionů eur záloh a potom ještě minulý rok 6,2 miliard a až to bude dále schváleno, je tady dalších 775 milionů pro země v rámci politiky soudržnosti. Takže tady opravdu došlo k okamžité reakci regionální politiky tím, že se vlastně vyplatili, vyplatili další částky, téměř 7 miliard eur. Potom Erasmus. O tom se bude ještě diskutovat a já si myslím, že nebude možné to tak eh, snadno smést ze stolu, ale musíme si uvědomit, že tady zkrátka došel rozpočet, už nebyly finanční prostředky. Pokud jde o smysl, tak tady bez pochyby se shodneme na tom, že to má veliký smysl, když dochází k výměně lokálních a regionálních politik v rámci Evropy. To samozřejmě smysl má. Potom politika soudržnosti, paní Manesko. Když se podíváte eh, na rozvoj návrhu EU 2020, tak tady to samozřejmě získalo význam a i v současném pracovním programu komise je regionální politika na velice prominentním místě, takže já si myslím, že se to více zviditelnilo a to je velmi důležité. François Alphonse, please. François Alphonse, prosím. Děkuji, pane komisaři, děkuji vám za vaše vysvětlení. Pokud jde o mě, tak mě poněkud překvapuje ten rozpor mezi tím, co vy tady popisujete, jak tady popisujete ty podmínky eh, při vytváření programu a tou současnou situací po krize. Je tady určitý rozpor nebo rozdíl a v těch opravách, které navrhujete, nebo úpravách, které eh, navrhujete, ty nejsou podle mě adekvátní té situaci. Já si myslím, že teď bychom si měli klást hlubší otázky, k tomu, jakým způsobem byly ty programy utvářeny a jak můžeme zareagovat na nové podmínky a jak můžeme účinně pomoci regionům v jejich rozvoji. Jedna eh, slabina při provádění je, pokud jde o životní prostředí. Je tady eh, několik eh, regionu, které mají určité klimatické teritoriální problémy a zapojili se do eh, koreňského programu, aby se snažili tady opravdu potírat klimatické změny. A já nevím, jestli to má být priorita. My bychom byli samozřejmě rádi. Potom eh, samozřejmě jste tady spolupracovali s členskými státy na tom hodnocení, ale my bychom si vedle toho přáli ještě něco dalšího, co by šlo dále, co by zacházelo hlouběji. Chtěli bychom, aby tady byly eh, určité koordinace na úrovni regionu nebo výměna informací z regiony, protože tam se právě ty programy eh, provádí. Vážený pane komisaři, paní předsedkyně, eh, Dovolte, abych také uvítal možnost diskutovat v této věci a dovolte mi položit několik otázek. Vy jste, pane komisaři, tady zmínil, že je velmi důležité zjednodušovat pravidla, zabývat se touto oblastí, zvláště v oblasti veřejných zakázek, protože tam je samozřejmě nejvíce chyb. Má otázka zní, zdali máte nějaké informace, jak si tyto domácí úkoly plní jednotlivé státy, potažmo e, celá ta úroveň implementační struktury. Zdali opravdu se snaží zjednodušovat tuto legislativu a celý tento proces, zdali nezůstává tato práce čistě jenom na komisi nebo na Evropském parlamentu. E, druhá má otázka se týká integrovaného přístupu. Ten se rozhodně osvědčil, je to cesta, jak daleko více efektivněji využívat evropské fondy a, <clears throat> a proto se ptám, jak do budoucna prosadíme větší zapojení tohoto principu do kohezní politiky. Eh, třetí otázka se týká sladění podmínek využívání jednotlivých fondů. Bohužel teď máme příklady, kdy například eh, využití menších, menších prostředků ze zemědělského fondu, tak tam DPH není započítatelnou položkou, ale při větších projektech touto položkou započítatelnou je. Čili toto musíme sladit. Těžko to potom vysvětlujeme konečným příjemcům. A poslední má otázka se týká flexibility, protože to je jenom pojem, který zatím není nijak ohraničen. Čili jak si představujete flexibilitu do budoucna? Děkuji. Um, I believe uh, Elioro is not here with us. So... Pokud vím, tak uh, Elioros zde není, takže další řečník bude John Bafton, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych se zmínit pouze k několika bodům, především střednědobý přehled nebo revize. Vím, že pan Hán vysvětlil během slyšení, že eh, se musíte podívat na některé země, zmínil se také Wales. Pochopitelně obava je, že na konci tohoto období nebude dostatek financí. Také jste se zmínil o tom, že pokud nebudeme mít dostatek finančních prostředků, tak budou problémy, což je asi nyní příliš brzo, ale máte už teď nějakou představu, eh, jaká bude vaše dlouhodobá vize Možná to bude pan Barroso, komise, kteří budou rozhodovat, ale mě by zajímala vaše interpretace, jak situace bude vypadat. Děkuji. Pan Giorgio Stavrakakis, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, budu velice stručný. Mám dvě konkrétní otázky. Pane komisaři, máte pocit, že vaše vize do budoucna, co se týče politiky soudržnosti, kterou nyní máme, bude prioritou pro komisi, co se týče budoucí finančního výhledu, tedy z hlediska finančních prostředků, které budou k dispozici. A druhá otázka. Politika soudržnosti je velice důležitá, ale zároveň je také důležitá, abychom byli energeticky nezávislí, také v kontextu klimatických změn a cílů v rámci strategie EU 2020. Čili jak byste chtěl zajistit další financování, jak bojovat eh, proti klimatickým změnám a zajistit eh, větší energetickou nezávislost? Měli bychom mít 1,24 eh, to je určitý strop, na kterém jsme se dohodli, a nebo si myslíte, že bychom měli udělat určité škrty ve stávající politice? Pokud budeme dělat škrty, tak v jaké oblasti? Děkuji. Děkuji a nyní bych požádala pana komisaře, aby odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve tady první řečník. V minulém roce asi 80 operačních programů bylo upraveno s ohledem na potřeby a nezbytnosti regionu ty potřeby a nezbytnosti tam byly identifikovány. Není to tak, že ty operační programy po té, co jednou byly schváleny, jsou jaksi vytesány do kamene, jsou něco neměného. Tam, kde existuje eh, ospravedlnitelný důvod to změnit, tak to samozřejmě změníme. I když samozřejmě strategický rozměr nechceme ztrácet ze zřetele. Pokud jde o ekologické projekty, tady jsem už úvodem hovořil o tom, že to je méně chyba regionální politiky, že se to nezohledňuje, ale spíše to souvisí s ekologickými pravidly, zákony nebo legislativou, která není v souladu eh, s pravidly EU a proto tam vlastně není ten základ pro to, aby se mohly využít prostředky Evropské unie. Takže to, co bychom měli udělat, je, že tam, kde to bude potřeba, a to se netýká jenom nových eh, zemí, že tedy ta pravidla v oblasti ekologie budou upravena. Tady o tom jsem už hovořil s kolegou Potočníkem, neboli přesněji řečeno, on se v této věci obrátil na mě a my tady máme společný pracovní úkol na obě generální ředitelství, aby se snažili spolupracovat, protože environmentální projekty samozřejmě představují velkou část eh, našich cílů. Pan Vlasák, eh, veřejné zakázky. Jak řečeno, Tady je opravdu toto potřeba přeskoumat generálním ředitelstvím pro trh, jaké možnosti tady ještě jsou. My už jsme samozřejmě učinili určité kroky, snažili jsme se o zjednodušování především u těch eh, projektů, které představují menší částky. A teď je potřeba přeskoumat a zjistit, do jaké míry to začalo fungovat Tady zatím ještě se k tomu nemůžeme definitivně vyjádřit. E, tak, jak je to na papíře nastaveno, tak by to mělo fungovat, jinak bychom to samozřejmě nedělali. Ale jak řečeno, zjednodušení při zadávání veřejných zakázek e, to by nemělo být něco, co poskytne volnou ruku e, k tomu, aby se vlastně vrátili staré časy. Tady opravdu musíme najít vyváženost, rovnováhu integrovaný přístup. Já se pokouším toto zajistit tím, že dotyčné kolegyně a kolegy do toho zapojím včas s jejich pracovními týmy nebo útvary a vyzývám je k tomu, aby mě konzultovali nejenom, když vytvářím ten projekt, ale i když už se potom implementuje, když to monitorujeme, tak abychom skutečně dokázali pružně naše cíle realizovat v regionech, abychom to eh, abychom to mohli všechno sledovat, ale aby zároveň to zůstalo zachováno, aby ty cíle tam zůstaly. Já si myslím, že už v tuto chvíli dosahujeme poměrně dobrých výsledků a máme dobrý výkon a v budoucnu se musíme zaměřit více na výsledky, tedy v tom smyslu, jestli strategické cíle jednotlivé projekty skutečně realizují a jestli je možné je realizovat. Tady je samozřejmě potřeba do toho zapojit i ostatní generální ředitelství. A v tuto chvíli vám mohu pouze říci, a doufám, že to bude, pot, že to bude trvat i nadále, mohu vám říci, že ochota komisařů tahat za jeden pro vás je vys- vysoká. A uh, já doufám, že to bude trvat i nadále. To vše souvisí samozřejmě e, se spoluprácí s kolegou Čolosem v oblasti zemědělského rozvoje. E, tady je ta osa 3 a 4 Jde o to, abychom opravdu lépe koordinovali to naše úsilí. Můžeme se samozřejmě zamyslet nad tím, že by se to nějak obsahově zaměřovalo, eh, že by tam byly nějaké různé odpovědnosti, ale já se tady nechci příliš pouštět do diskuzí o kompetencích, protože si chci energii ušetřit spíše na jiné věci. Potom mid-time review tady eh, do toho budeme také velmi intenzivně zapojeni. Já moc nechápu, proč Wales by tady neměl mít ty finanční prostředky k dispozici. Oni byly přiděleny a teď jde o to, jak eh, je využít. Eh, pokud jde o Wales, tak tam v podstatě není důvod dělat si starosti. Potom bezpečnost dodání energií, budoucí rozpočty. Tady budete asi velice překvapeni, eh, že vám k tomu nic neřeknu. Ale já si myslím, že ani komisař odpovědný za rozpočet by vám k tomu nic bližšího neřekl. Eh, je jasné, že bychom si všichni přáli víc prostředků ale i tady platí, že je dobrá spolupráce v komisi, když máme nějaký společný cíl. A to, jak to realizujeme, to není druhořadé. Eh, prvořadé pro nás je, aby to všechno bylo udržitelné. A samozřejmě eh, chceme spolupracovat, obsahově spolupracovat v rámci toho integrovaného přístupu Zkrátka, jednoduše řečeno, pouze společnými silami se nám podaří ty naše cíle splnit. Děkuji mnohokrát a má slovo kolegyně. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, máme jednu takovou otázku. Co si myslíte o politice soudržnosti po roce 2013, co se týče regionů, které jsou nejchudší a jaká, jaké budou prostředky a nástroje, které budeme používat, abychom mohli bojovat proti tomuto fenomenu. Děkuji. Thank you. Eh, now Elizabeth Trecker. Děkuji mnohokrát, eh, paní Trecker a potom další kolega. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Ich habe drei kurze Fragen. Das erste geht noch mal Děkuji, pane komisaři. Mám tři stručné otázky. Ta první, eh, tam bych se vrátila ještě k tomu, co už jste říkal, ty velké projekty a ekologická pravidla. Hovořil jste o tom, že jsou členské státy, které mají pardon, které ještě zatím ještě netransponovaly některá ekologická pravidla a znamená to, že je tedy nepoužívají, nebo to znamená, že je nepoužívají pouze v rámci těch velkých projektů. A co to znamená pro komisi? Eh, schvaluje komise přesto tyto velké projekty, i když se tam nedodržují ta ekologická pravidla. Potom druhá otázka, strategická zpráva. Eh, tady se uvádí, že v mnoha zprávách partnerství a situace eh, partnerských vztahů se tedy zjišťuje, ale mě by zajímalo, jestli existují zprávy, kde se tato okolnost nezjišťuje a jak tam komise postupuje. A potom třetí otázka také ke strategické zprávě. Eh, tam jste hovořil o kvótě v rámci ESF, ale ne v EFRE. A mě by zajímalo, jestli tyto kvóty, tyto částky máte k dispozici a jak to vypadá. Tedy kolik žen bylo podpořeno v rámci EFRE a jaká je tady tedy přímá podpora, jak zkrátka tady vypadá statistika. Mapoulus and then Petru Luchan. Mapoulus, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, rád bych se zaměřil na některé aspekty regionální politiky a poukázal na dvě skutečnosti ze strategického sdělení komise, která se týká této záležitosti. Když se bavíme o energetice, o hlavních směrech v rámci této strategie, tak jsme nezajistili velký pokrok a celá řada členských států neučinila velký pokrok. Doslova pokulhávají a v této skupině zemí to je také Řecko. Když se bavíme o celkových investicích do životního prostředí, tak opět nedošlo k příliš velkému pokroku. Když se podíváme na hlavní směry této strategie, tak tam máme 21%. Je tam skupina zemí, včetně Řecka, které mají problémy, opožděně implementují tyto plány a nyní další problém je odpad a zpracování odpadu. Řecko má pouze 5 oproti jiným zemím, kde je 27 Když se podíváme na eh, možnost rehabilitace znečištěných eh, území, tak opět jsou tam země, které pokulhávají. Když se zabýváme otázkou předcházení rizika, tak opět jsou zde země, které se nevedou dobře, do toho spadá opět Řecko a v neposlední řadě, když se bavíme o vybírání projektů, které se mají zabývat eh, různými sociálními infrastrukturami, jako jsou školy, nemocnice a tak dále, tak je tady šest zemí, které jsou eh, nad průměrem, ale jiné země pokulhávají a to velice silně. A opět tam spadá Řecko spolu s dalšími zeměmi. Mě by tedy zajímalo, proč tyto země eh, mají tak špatné výsledky, co můžeme udělat a co plánujete, aby naopak v této oblasti byl zajištěn pokrok. Děkuji. Vielen Dank, ähm, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři, za konkrétní údaje. Hovořil jste o nových finančních modelech a o té rovnováze mezi potřebami a mezi přidělováním finančních prostředků. To je samozřejmě pro nás dobré. Samozřejmě víme, že každý region má svá specifika, která je potřeba zohlednit a proto si také myslíme, že by bylo optimální poskytovat příslušné finanční prostředky dobrým způsobem, tak aby vše probíhalo efektivněji. A má otázka na vás. Existuje tady už nějaký seznam potřeb na úrovni EU a nějaká klasifikace těch potřeb podle zemí nebo regionů? A pokud ano, tak eh, plánujete nějakou úpravu finančních nástrojů podle specifických potřeb? A pokud ano, tak kdy by k tomu mělo dojít? Děkuji. Ulrika Manner. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari, haluan kiittää myös omalta osaltani teitä erinomaisesta puheenvuorosta. Děkuji mnohokrát, Pane komisaři, za vaše vynikající odpovědi mám tři otázky. Hovořil jste o tak, takzvaných makroregionech. Dovolte mi, abych to trochu upřesnila. A Ráda bych se zeptala, co chcete dělat v těchto makroregionech z dlouhodobého hlediska? Máte k dispozici nějaký program, místního rozvoje. Týká se to především pobalských zemí a zde se musí řešit také otázka financování. Čili mě by zajímalo, co chcete dělat z dlouhodobého hlediska v těchto regionech a jakou strategii chcete vyvinout. Dále další otázka se týká také těchto makroregionů po Baltí. Víte, že to je takzvaný pilotní projekt a je nesmírně důležitý. Je podrobný a je důležité, aby komise zaváděla tento program. Myslím, že z vaší strany by bylo dobré připravit dokument, který se bude týkat této implementace, čili my takovéto dokumenty nemáme k dispozici, čili tyto informace by mě velice zajímaly. Za třetí, víte, že máme článek Lisabonské smlouvy, který se zmiňuje o regionální politice. Týká se to jednotlivých evropských regionů, které většinou ale bývají velice hustě obydleny. Mě by zajímalo, jestli vezmete v potaz také jiné regiony. Já jsem téma Kohäsionspolitik. Na téma politika soudržnosti po roku 2013. K tomu už jsem se vyjadřoval velmi často. Tady musíme samozřejmě pokračovat. Upřímně řečeno, nejsem příliš šťastný, mm, že tady uvažujeme v rámci těch programových období. Já si myslím, že ta regionální politika by měla být kontinuální kde samozřejmě jednou za několik let by došlo k určitému přepracování nebo kontrole, kde by se vlastně zjistilo, jestli ty věci fungují nebo ne ale to, že v pravidelných úsecích časových se tady znovu zkoumá, jestli je to oprávněné nebo ne, to mi připadá zbytečně a to bychom měli překonat, protože regionální politika je určitým politickým principem, který i v budoucnosti bude i nadále platný a užitečný. To není něco, co by platilo nebo existovalo během nějaké omezené doby a pak se to vyčerpalo a skončila platnost eh, tohoto principu. Ne, to je něco, co bude platit neustále i v budoucnosti, protože evropská politika je utvářena právě tímto principem a proto bych byl raději, kdybychom našli nějaké jiné postupy, kdybychom nevycházeli z tohoto sedmiletého Eh, zkoumání těch základů, abychom měli jinou strategii. Eh, další věc. Pokud eh, tady nebudeme mít ten soulad s těmi legislativními pravidly, tak tady nemůžeme schvalovat ty projekty. Generální ředitelství pro životní prostředí samozřejmě ví, jak je tady třeba pokračovat ví, eh, všichni vědí, že tady na národní úrovni musí být splněny podmínky a máme samozřejmě také přechodná období, ale přechodná období svou podstatou jsou přechodná a jednoho dne vyprší. A tím, nebo v této souvislosti dochází k opožděnému implementování pravidel a pokud to ještě není implementováno, tak my zkrátka nemůžeme dát ten náš souhlas. Pokud jde o e, začlenění žen v rámci EFRE, tak tady nemám žádná konkrétní čísla, protože pokud vím, tak se tady podporují spíše instituce nebo projekty a tady se to Všem na druhé straně se to tady zaměřuje podle osob a pak je pokud se to zaměřuje podle osob, tak pak samozřejmě tam je možné sledovat pohlaví. Potom Řecko. Ano, tady samozřejmě krize eh, tady hraje svoji roli, hraje to roli v tom, jestli projekty mohou být dokončeny nebo ne, jestli mohou být realizovány. A když tu a tam zveřejníme nějaké seznamy, Eh, se zeměmi, tak samozřejmě na tom seznamu musí být země, které jsou nadprůměrné a některé, eh, které jsou pod tím průměrem. Bylo by nezvyklé, kdyby všechny plnili eh, ten střed, byli na tom středu. A účelem těchto seznamů je motivace. Má to motivovat především ty, kteří v okamžiku zveřejnění jsou pod tím průměrem. A to je právě ten důvod. My se snažíme ty podprůměrné jaksi povzbudit a samozřejmě Jde také o operativní detaily, vytváření kapacit v místě, v terénu. To bez pochyby je důležité téma právě i v Řecku, vedle financování. I když samozřejmě v Řecku finanční rozměr je velice silný. A já jsem nikdy nezakrýval, že si myslím, že přerušení poskytování strukturálních prostředků pro mě není ultima ratio. Měli bychom se opravdu snažit, aby, nebo dbát na to, aby ty finanční prostředky byly vynaloženy rozumně, aby přispěly k ekonomickému růstu. nezbytnost finančních prostředků. Tady zatím ještě nějak neuvažujeme nad tím, zda jednotlivé země potřebují takové a takové finanční částky. Já si myslím, že celkově jde o to, abychom vytvořili vhodné finanční nástroje a v tom stávajícím období eh, chceme, nebo došlo ke zdesetinásobení toho nástroje než v minulosti a je to asi jedna miliarda oproti 11 miliardám v tom současném běžném období, takže to je opravdu veliký skok. Ale pokud to srovnáme s celkovým rozpočtem, tak je to pořád ještě poměrně malý podíl. A v rámci komise a eh, finančního inženýringu eh, to vnímají poněkud jinak, než to vnímám já, který eh, pocházím spíše z sféry soukromé ekonomiky. Ale zkrátka jde o to, že my chceme vytvořit nástroje, které budou v souladu s pravidly společenství a potom budou moci být využívány členskými státy. Takže já si nemyslím, že by naším přístupem bylo to, že řekněme zemi X využij toto a toto a pro zemi Y tam připadá v úvahu něco úplně jiného. Tady jde spíše o to, říci, pro jaké typy projektů eh, se nabízí nástroje finančního inženýringu a pro které ne. Jednoduše řečeno, Eh, když se podívám na univerzity, na Když eh, chceme stavět nějakou univerzitu, eh, tak tam nemyslím, že by připadalo v úvahu použít refinancování, ale když půjde o stavbu například dálnice, tak tam samozřejmě by bylo možné to refinancovat nějakými poplatky. Takže tady jde potřeba ty, si ty projekty rozdělit do různých kategorií a potom zvážit, které kategorie jsou vhodné pro ten finanční engineering. A k tomu samozřejmě patří také to, že se podíváme na to, jak e, funguje koncept PPP. E, e, tady je potřeba se podívat, proč ta situace je taková, jaká je. A já mám podezření, že pro podniky, které musí vykázat výnos, tak pro ty nějaké projekty, které trvají déle než 30 let, to je problematické, ne to vytyčit ekonomicky, ale zkrátka eh, ta jistota pro ten podnik je nízká, je to nejisté, když mají financovat nějaký projekt, který má návratnost delší než 30 let. Potom makroregiony. Tady jsou uh, iniciativy uh, od spoda. Není to tak, že by komise se podívala na mapu a řekla, toto je makroregion, tohle by mohl být další makroregion. Tak to není. A jak víte, uh, tak navíc je tady celá řada nejrůznějších makroekonomických, makroregionálních nápadů. Takže tady z toho potom vyplývá, eh, jaké makroregiony tady vlastně se rýsují. Tady je potřeba vycházet z toho, z té praxe v druhém pololetí roku 2011 by měla být předložena první zpráva o tom, do jaké míry jednotlivé projekty byly provedeny, realizovány a e, z toho by měla už být patrná e, udržitelnost. Měli bychom z toho mít první poznatky o udržitelnosti. Milí kolegové, Myslím, že máme trošku problém. Máme ještě dalších 13 řečníků a máme asi 10 minut na vaše dotazy a na odpovědi pana komisaře. Takže já bych chtěla poprosit všechny z vás, abyste využili asi tak půl minutu na to, abyste položili eh, otázku, abychom se dostali na další důležitý bod na našem pořadu jednání a já doufám, že pan komisař se k nám ještě do léta stihne vrátit a abychom si mohli udělat další výměnu názorů. Takže poprosím těch dalších sedm kolegů, aby jenom krátce položili dotazy. Takže prosím, první dotaz. Ja, Frau Vorsitzende, sehr geehrter Kommissar. Eh, paní předsedkyně, pane komisaři, velice vám děkuji eh, za to, že téma inovace je předmětem dvou sdělení. To bylo také téma slyšení. Vy jste tady hovořil o schvalování prostředků, aby to bylo tedy dobře schvalováno, potom také, aby to bylo vše plynulé, pokud jde o EFRE, ale slyšeli jsme, že tady jsou určité problémy. Mohl byste nám prosím říci, v jakých regionech vznikly problémy? Můžete nám dát tuto informaci? A to také v souvislosti s uplynulým obdobím, kde účetní dvor přišel s určitou kritikou. Druhá otázka Máte už nějaké odhady eh, k globálské zprávě? Jak eh, bude další postup? Děkuji, Frau Vorsitzende. Danke. Franz Obermeier, děkuji. Děkuji panu komisaři za eh, jasná vysvětlení. Mám jednu prozbu nebo otázku. Zajímalo by mě, jestli pro kolegy podunajské strategie bylo možné ty prezentované projekty nějakým způsobem schrnout a mohli bychom pravidelně dostávat souhrné informace o výsledcích konferencí. Já si myslím, že by bylo velice užitečné, kdybychom to měli jaksi schrnuté na jednom místě. Potom otázka. Už jste to nastínil, ale já ještě potřebuji, abyste to více vysvětlil. Zkracování regionálních podpor. Jakým způsobem chcete postupovat u hříšníků, kteří se dopouští různých deficitů? No, vy tady říkáte, že eh, v žádném případě nemají být regionální podpory zkracovány, konkrétně tady padlo Řecko, a pak jste říkal, že by se tam mělo zvláště investovat a Měla by eh, tady vlastně místo trestů být ještě velkorysejší financování. Jak to ale souvisí, jak to zapadá do utržitelnosti? A tady je také pan komisař Ren, který 14. dubna řekl, že tady musíme spekulovat i s tím, že dojde k určitému zkracování podpor, pokud tady budou nějací opakovaní hříšníci eh, s opakovanými deficity. Prosím, opět stručně. Vážený pane komisaři, tři otázky. Za prvé, co udělá komise při přijímání asi 30 operačních programů ze 434 uh, eh, oblastí. Všechny tyto programy jsou teritoriální, uh, takže to je první otázka. Druhá otázka. Nyní eh, jsme v rámci N plus 3 a Teď jsme, pokud jde o rychlost, dvakrát pomalejší než na jaře, nebo pardon, v období 2002 až 2006. Absorpce je 25. Máte nějaký program k tomu, jak to bude tak pokračovat. Tady už byly různé miliardy vyplaceny, ale pokud to bude vše tak pomalé, tak jak budete dále postupovat? A další otázka. Jak je to s, s s Bachovou zprávou. Děkuji bardzo, pane komisařu. Zvručil panu... Děkuji, pane komisaři. Vy jste zmínil, že členské státy by měly především plnit cíle politiky soudržnosti. A já vím, že to tak opravdu probíhá. Chtěl bych vědět, jaká úroveň závazků členských států vlastně existuje, pokud jde o politiku soudržnosti a regionální politiku. A teď nehovořím o financování ze strany Evropské unie, ale jejich vlastní závazek, to znamená spolufinancování z jejich strany. Protože pokud se nám podaří monitorovat právě tuto oblast, budeme moci definovat naši politiku, tu další politiku soudržnosti. Já si myslím, že v tuto chvíli zakládáme všechny naše informace pouze na financování ze strany Evropské unie. A strategie do roku 2020 se realizuje v některých zemích z vlastního rozpočtu. Pokud to tak ale bude dále pokračovat, bude to ještě, vést k ještě větším disproporcím. Děkuji, pane komisaři. Dvě otázky, jeden návrh. Především, pokud jde o provádění politiky eh, v období 2007-2013, myslíte, myslíte si, že by mělo dojít k nějakým změnám v tom systému provádění ještě během toho prováděcího období? Potřebujeme tady ještě nějaké další změny? A druhá moje otázka, ta se týká Evropského sociálního fondu. Myslí si pan komisař, že tento fond by měl také se patřit do politiky soudržnosti? A dále, pokud jde o pátou zprávu, pak se ptám, jestli můžeme očekávat nějaké jasné, hotové návrhy v ní, které by se týkaly toho systému pro budoucí období, nebo jestli tam budou nějaké předběžné závěry jenom. A ještě jeden návrh, pane eh, komisaři potřebujeme velice jasně, jak už jste ostatně sám řekl, velice jasně definovat strategii pro Pobalc, Pobaltí a Podunají, protože existuje, existují velká očekávání, která se týkají finančních prostředků, takže je třeba to všechno přesně definovat. Jestli je to nová strategie Evropské unie, nebo je to nový program v rámci cíle 3. Děkuji, pane komisaři politika soudržnosti, konektivita a mobilita. A minulý týden eh, tady byl islandský sopečný mrak. A vzhledem k tomu, že došlo k takovým obrovským ztrátám, hospodářským a jiným, a máme obrovské eh, projekty na velkou infrastrukturu ve Spojených státech, v Číně, na vlaky a tak dále. Můžeme očekávat, že Evropská unie také bys se věnovala takovým velkým infrastrukturním projektům, jako například linkám vlaků TŽV z, do Vídně, do Budapešti a tak dále, abychom zvýšili naše konektivitu a abychom se vyhnuli takovým potížím, jaké jsme, jaké jsme zažili minulý týden. Děkuji, pane komisaři, máte slovo. Prosím také co nejstručněji. Ähm, Budu se snažit. Äh, EFRD absorpce. Tady vám nemohu dát žádnou plošnou odpověď, protože ono se to samozřejmě liší region od regionu a i v rámci jednotlivých regionů se to liší. Celkově mohu říci, že projekty v oblasti vědy a výzkumu, eh, to je něco, co se hodně řeší, inovace a také podpora malých a středních podniků. To je něco, co hodně funguje v různých zemích eh, z různých důvodů eh, to zaostává v těch velkých projektů. Potom Barker. Tady děkuji to za to. Nevím, jestli si ho ty objevila, ale já ho každopádně budu i nadále zaměstnávat jakožto poradce a chci pokračovat v té práci, v jeho zprávě On eh, cestuje Evropou, eh, má různé konference se zúčastněnými stranami a brzy vydá zprávu o zkušenostech z těchto konferencí. Pokud jde o Podunají, tady je celá řada návrhů a je cílem vypracovat celkovou strategii, kde se chceme zaměřit na některá témata, a nechceme, aby to bylo úplně bezbřehé, aby tam bylo úplně všechno. Regionální problémy, regionální povahy nemohou být řešeny samozřejmě tím, že se to přesune na makroregion, to už jsem říkal. Ale pokud jde třeba o politiky v jednotlivých zemích, regionech, tak uh, Tady samozřejmě je potřeba na makroregionální úrovni hledat určitá řešení, nebo vede to k tomu někdy, že bilaterální konflikty se lépe vyřeší na této úrovni než eh, tedy na té makroregionální úrovni se ty bilaterální problémy vyřeší často lépe než čistě na bilaterální úrovni. Potom eh, ti hříšníci, kteří se dopouští opakovaně deficitů, tak já jsem eh, pouze zastupoval ten názor, že financování, eh, strukturální financování má pokračovat jako dosud s tím, že se budou předkládat projekty, eh, že vlastně má docházet k absorpci i nadále, tak jako obvyklé situaci. A samozřejmě, že v rámci politiky soudržnosti jsou i určité možnosti zasáhnout v případě, že někdo se opakovaně dopouští deficitu, ale celkově si myslím, že regionální prostředky by měly podporovat regiony, eh, rozjezd v regionech. ale nemyslím si, že bychom měli odměňovat eh, ty hříšníky tím, že jim budeme dávat ještě další finanční prostředky. Já si myslím, že tady to samozřejmě musíme rozlišovat. Potom teritoriální soudržnost, eh, implementace. Tady to samozřejmě sledujeme, tu a tam to je složité. Ovšem implementace projektů stoupla, jak jsme očekávali. E, teď došlo k určitému zrychlení, pokud jde o předkládání těch projektů. A tady bylo zmíněno téma adicionality. U spolufinancování je jednoznačné, že je třeba spolufinancovat, ale je tady také závazek členských zemí, aby vedle toho ještě e, zaplatili nějakou částku nad rámec spolufinancování a tady to bylo dosti ambiciózní už samo o sobě. Ovšem vzhledem k tomu, že tady máme hospodářskou krizi, tak pravděpodobně nedojde k naplnění všech těch slibů, které celkově byly dány. Máme tady různé balíčky a Eh, teď byla přijata určitá opatření, teď se to bude muset všechno provádět a potom uvidíme, jestli to funguje. Kolega tady slíbil, že v budoucnosti se tady zapojí do strukturálních fondů, že budeme spolupracovat. A zpráva o soudržnosti bude poskytovat určité signály také, pokud jde o budoucí politiku soudržnosti. Ale samozřejmě, pokud jde o budoucnost, tak to je zatím pouze návrh do diskuze. Budeme o něm jednat, i když to tedy vychází e, z reality. Potom projekty. Tady nejde ani tak o komisi, komise to tolik neurčuje, jakým způsobem je to realizováno. Tady to vychází z problémů eh, v terénu a hm, ty makroregiony do toho vstupují, nebo projekty na úrovni makroregionu jsou schvalovány v případě, že tam se do toho opravdu spojí několik regionů. Tady je cílem postupovat společně a to je také kolega Kalas, který společně se mnou sleduje tento cíl. Takže já bych chtěla požádat ty z vás, kteří se sice hlásili, ale mohou se vzdát svého dotazu, tak aby se přihlásili. A ti z vás, kteří se skutečně chtějí zeptat, tak prosím, aby se skutečně omezili jenom na půl minutu, jinak to nestihneme. Teď Peter Simon, prosím. Auf die Tři otázky, městský eh, rozměr, regionální rozvoj, 94 eh, až 99, 99 až 2006 jsme tady měli iniciativy Urban 1, Urban 2 a tady jsme eh, spustili velmi nákladné piloty, ale ty přinesly dobré poznatky a tyto poznatky by teď vlastně měly být nějakým způsobem zapojeny do operačních programů v regionech. Eh, ekonomická, ekologická stránka, sociální otázky, všechny tyto věci by měly být eh, spojeny, zapojeny, by do toho měly být regionální aktéři. Ovšem v Německu, aspoň kde to můžu posoudit, se tak nestalo, takže to je velice drahý experiment se zajímavými výsledky, který se ale někdy snad nepromítne do praxe. A aby to tak nebylo, tak od roku 2014 by se tedy mělo pevně stanovit, že ty výsledky těch programů by potom opravdu měly být realizovány. To by mě zajímá váš názor. Potom další otázka. Regionální spolupráce v rámci členských států, uvnitř členských států. Tady vlastně je problém rozhraní mezi metropolemi a venkovem nebo o, e, těmi obklopujícími oblastmi. E, je tady možná nějaká iniciativa pro řešení tohoto problému? Potom další otázka. V členských státech Eh, jsou někde nějaké regiony, které, nebo oblasti, které překračují regiony, eh, které eh, definuje Brusel. Někde třeba je nějaká oblast, která má 2,3 miliony obyvatel, a je to v podstatě něco jako tři regiony dohromady. A tady je to opravdu velice obtížné něco realizovat, je to problematické i v rámci Interreg. Vidíte tady nějaké řešení pro další období? Děkuji. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire Hahn, tout d'abord. Pane komisaři, chtěla bych poděkovat, že jste se dostavil hned po bouři. Chtěl bych vám jako francouzi poděkovat za vaši přítomnost. Pane komisaři, tři věci. První věc, moc jsem nepochopila odpověď, která se týkala Erasmu a místních eh, orgánů. Kolegyně připravila zprávu, která se týká právě místního zastupitelstva a programu Erasmu, která byla přijata parlamentem. A máme písemné otázky. Například se, se to týká jedné rady, která se zabývala ekoturismem a analyzovala tuto politiku a v podstatě první prvky, které vyplývají z této analýzy, jsou pozitivní. Chtěla bych vědět, zda dnes nebo v rámci tohoto roku, eh, co chcete udělat v rámci programu Erasmus a místního zastupitelstva. To je podle mého názoru zásadní. Dále politika měst. Říkal jste, že chcete zavést skutečnou politiku měst. Eh, to jste řekl před několika týdny, čili dnes by mě zajímalo, jak tuto politiku vidíte. A rychle třetí otázka, je to v podstatě takový návrh, je to otázka osvěty. E, například ve Francii máme politiku regionálního rozvoje a kde využíváme strukturální fondy. Je to politika, která pomáhá skutečně konkretizovat přítomnost Evropské unie v jednotlivých regionech. Dostáváme se přímo k našim občanům pomocí této politiky. Tato politika ale je velice složitá, to se týče její aplikace a velice často to vypadá, že to je nesmírně složité, protože jednotlivé materiály jsou velice složité, obtížné a často je tato politika bohužel kontraproduktivní. Čili je důležité, abychom posílili transparentnost, pane komisaři, ale je také důležité, abychom zavedli patřičnou kontrolu. Kontrolu k přístupu a postupů, abychom především zlepšili imič této politiky, která je používána v regionech. Děkuji, paní Kernbach. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Ich kann... Děkuji. Já mohu navázat na to, co říkala paní Aukony. V politice soutržnosti potřebujeme, tak jak už říkal pan komisař, je lepší marketing. Tady mezi námi ví asi každý, jak důležitá je politika soudržnosti. Když se ale v regionech zeptáme, co se v této oblasti děje, tak si pod tím lidé nedokáží nic představit a třeba i regionální politiky, politici velmi často to potom prodávají jako svůj čin, svoji aktivitu. A pokud chceme mít eh, lepší viditelnost regionální politiky a podporu, tak eh, já si, a tady si myslím, že potom je tady větší ochota, aby země investovaly do integrace Evropy nebo zbližování Evropy. A pokud to chceme podpořit, tak musíme jasně hovořit o tom, že to není žádný sponsoring, ale investování a nejenom do regionů, ale investice, ze kterých mají prospěch všichni Evropané s konečnou platností. Tady je potřeba mít jasný marketingový eh, koncept vedle toho čistě technického konceptu pro provádění, tak abychom osvětlili smysluplnost této politiky pro Evropany. Děkuji. You are not here, I understand. Dobře. Josef Makula má slovo. Ne, pardon, omlouvám se. Ještě předtím se hlásil někdo jiný. train de finaliser. Za komisi eh, mají dohodnout do eh, dohodu s Kolumbií, s Peru, eh, která se týká výroby v karibské oblasti. Mě by zajímalo, jak vypadá obchodní politika Eh, společenství v podstatě je někdy dělána na úkor eh, regionu a na úkor rozvoje regionu. Čili eh, chtěl bych vědět, jakou chcete mít strategii do roku 2020 právě v této oblasti. Za druhé, sdělení komise. Mě by zajímalo, na jaké úrovni jste toto sdělení konzultovali. Josef Matula, prosím la o singură întrebare foarte scurtă. Noi, eh, membrii în Parlamentul European, de multe ori ne... Děkuji mnohokrát. Eh, členové Evropského parlamentu často mají určité očekávání ze strany Evropské komise a často eh, jsme velice kritičtí vůči komisi. Máme spolupráci, která je ale vynikající s Evropskou komisí. A rád bych vám položil jednu otázku. Jaká jsou vaše očekávání oproti eh, členům Evropského parlamentu? Především, co se týče flexibility eh, v oblasti strukturálních fondů, o kterých jste se zmínil. Děkuji. Senor komisario, la politika... Pane komisaři, děkuji. Politika soudržnosti je zcela zásadní pro Evropskou unii a je to politika, která také je důležitá z dlouhodobého hlediska. Je to důležité pro budoucnost evropského projektu, je důležité, aby strategie 2020 vzala v potaz o politiku soudržnosti. Právě politika soudržnosti musí být eh, dominantní složkou strategie politiky 2020, protože díky této politice budujeme celou Evropu. A proto chceme zapojit regionální i místní orgány. A z toho vyplývá můj e, dotaz. Uvažovali jste o tom, jaké nástroje chcete použít, abychom Evropu bojovali na základě regionálních a místních struktur? Senhor Comissário, saudar a sua Děkuji, pane, paní předsedkyně. Já jsem si vyslechl některé vaše vyjádření a já jsem se rád vyslechl, že naším cílem není utrácet peníze, ale vytvářet udržitelné projekty. E, také hovoříme o solidaritě a my jsme v únoru došlo k úplné katastrofě ale bohužel úplná solidarita se nám v tomto případě nepodařila. Přesto, jak hovoříme o pomoci a o tom, jak bychom s touto pomocí měli zacházet. Minulý týden Portu... Portugalsko poskytlo zprávu o rozsahu celé škody. To bylo vlastně 1,8 miliardy eur. mezi lety 2000 a 2006 jsme měli k dispozici obrovské množství peněz a teď vlastně za 6 hodin té přírodní katastrofy vlastně byl pohlceny prostředky, které jsme měli vyčleněny na 6 let. Takže co s tím budeme dělat? Potřebujeme obrovské množství, obrovský rozsah rekonstrukcí, znovu obnovení je to obrovská škoda, kterou budeme muset nějak napravit. Budeme muset eh, vystavit nové zavlažování a prostřednictvím naší regionální eh, politiky v Portugalsku dáme k dispozici 300 milionů eur. A já si myslím, že bychom měli dostat i nějaké prostředky z Evropské unie. Já vím, že se hovoří o 30 milionech eur, ale když to porovnáte s celým rozsahem té katastrofy, tak to vlastně není vůbec solidarita, fond solidarity. Já se tady nesnažím na vás tlačit, ale chtěl bych se zeptat, jestli o tom budete hovořit ještě s kolegy v komisi a jestli se na tu solidaritu ještě podíváte, protože nám jde opravdu o tyto skutečně zámořské, velmi vzdálené regiony, které také potřebují naši pomoc, jak tedy za, zajistíme, aby eh, byla pomoc k dispozici rychle a aby byla všechny, všechny předpisy aktualizovány. Já vím, že v minulosti už jste vykonali v tomto směru mnoho, ale ještě velký objem práce nám zbývá. Pane komisaři, takže poslední kolo odpovědí. Ano, děkuji. Pokud jde o tu otázku městských oblastí a jejich okolí, o tom bychom mohli vlastně zařídit zvláštní debatu, protože to je složité téma. Existují velká města, menší města, existují takové určité, takové určité napětí mezi městy a těmi okolními oblastmi. Je to komplikované téma, já souhlasím s tím, že v minulosti jsme mývali velice pozitivní zkušenosti s takovýmito projekty. Bohužel v tomto programovacím období dochází k tomu, že se toho tolik nerealizuje. Je tam samozřejmě mm, několik výjimek, jako třeba Rotterdam, který realizoval některé velice dobré projekty. že? Já si myslím, že ano, samozřejmě potřebujeme mít nějaké cílené aktivity, ale nemusí to nutně znamenat, že musíme vytvořit další program. Musíme samozřejmě zajistit zároveň, abychom se zaměřili na městské oblasti, na města v budoucnosti. To je veliká výzva před námi. Pokud jde o mezi, spolupráci mezi regiony v rámci jednotlivých států, tak tam zase stejná věc. Všechno se nedá vyřešit jenom z hora dolů. Spolupráce mezi jednotlivými regiony bude vyžadovat spolupráci na vyšších úrovních také. A já si nemyslím, že problémy vždycky vznikají jenom z pravidel, že je potřeba jenom zjednodušovat. Eh, pokud jde o program Erasmus, zítra příslušný ředitel zodpovědný za tuto oblast připravují, připraví sdělení k tomuto tématu. Já vám mohu říct jenom to, že já mám pocit, že tento program Erasmus je velice užitečný, ale musí dobře fungovat. Musí fungovat efektivně, takže o tom ještě budeme hovořit více zítra. Pokud jde o marketing, o to, jak se vlastně umíme prodat, tak eh, v příslušném generálním ředitelství jsme eh, schromáždili určité dokumenty, které obdržíte v několika následujících dnech a tam se uvádí přehled 150 velmi hmatatelných, konkrétních projektů, které se týkají jednotlivých těch cílů v jednotlivých členských státech. Takže Já si myslím, že toto byste potom mohli dále využít ve své práci u vás doma. Můžete si vytisknout tyto příklady a můžete je ukázat občanům. Můžete je použít jako takový marketingový nástroj. Dále pokud jde o ta očekávání. Já si myslím, že to už jsme zmiňovali několikrát. My tady v Bruselu a ve Štrasburku se všemi vašimi vazbami, všemi těmi, těmi možnosti, které máte. Od vás se očekává, že zajistíte, aby politika soudržnosti nadále měla stejně důležitý status, jako má teď. A je třeba, aby vy jste zajistili, že přímo v regionech a v jednotlivých členských státech bude realizace této politiky probíhat řádně, a také, že ti, kteří jsou zodpovědní za politiky soudržnosti na vnitrostátní úrovni, že se budou zaměřovat na příslušné problémy, na problematické otázky. Pokud jde o ty nejvzdálenější oblasti, na to se možná budeme moci podívat blíže na bilaterální úrovni, ale pokud se podíváte na naše výdaje v současném období, které, a to se týká zvlášť jak si předvídání těchto takovýchto katastrof, tak uvidíte, že se ty výdaje zvýšily. V Lisabonské smlouvě se specificky hovoří o těch nejvzdálenějších oblastech. A to znamená, že v budoucnu tam skutečně máme písemně ve smlouvě napsáno a uznanou vlastně důležitost těchto regionů. A pokud jde o projekty pomoci. Já vím, že už nemáme čas, ale v roce 2005 jsme provedli revizi, ale nebylo to ve spolupráci s radou. Já v tuto chvíli jsem v kontaktu s španělským předsednictvím a pokusíme se společně znovu o přehodnocení, o revizi, abychom tam mohli něco pozměnit. Nicméně fond Solidarity sám o sobě, jak vyplývá z definice, to je něco, co nemá být využito okamžitě, co se nedá využít okamžitě. Já to ještě budu spolu konzultovat s kolegyní, abych se přesvědčil, jaké ona má instrumenty, nástroje, které se budou moci využít, abychom, jak se dokázali, že v rámci Evropského společenství Solidarita existuje. Nicméně samotný fond Solidarity jako takový ten se má využívat ještě navíc k rozpočtu. A proto nejde vždycky všechno tak rychle, jak bychom chtěli, protože potřebujeme souhlas Evropského parlamentu a rady, abychom mohli některé postupy schválit. Pokud jde o další otázku, na to nemohu hned odpovědět, ale nedávno jsem měl příležitost jednat s vaším týmem. A v tu chvíli jsem měl pocit, že v Portugalsku ta distribuce finančních prostředků probíhá poměrně dobře a že s Medirou tam vlastně není Madeirou tam není žádný problém. Pokud jde o víceúrovňové, víceúrovňovou zprávu a její realizaci, to je také složité téma, to je totiž součást celého toho tématu měst a spolupráce s regiony, jak můžeme zapojit města a regiony do operačních programů. Myslím, že to se týká i dalších nižších než regionálních struktur. Musíme to podporovat a máme také bílou knihu z výboru regionu. Musíme se snažit v tomto ještě dále pokročit. Děkuji vám, pane komisaři. Myslím si, že jméno všech kolegů mohu říct, že to byla velice plodná debata, že se nám poskytl velice jasné odpovědi, které nám byly užitečné a doufám, že i vy jste tady eh, získal představu o tom, jaké my, jaká my tady řešíme témata, jaké máme názory a doufám, jak už jsem řekla, že se k nám ještě vrátíte do léta jednou, takže děkuji vám. Thank you. Thank you. Uh, Vážení kolegové, přestávku si dělat nebudeme, takže ti z vás, kteří potřebují odejít, prosím odejděte potichu. Teď se přesuneme k bodu číslo 5. Já doufám, že Ramona Manesku je tady s námi. Ano, je. A teď budeme mít tady naše mini slyšení eh, o které zorganizovala paní Ramona Nikol Manesku a dovolte mi rychle jenom zaháj, aby, požádat vás, abyste zahájila, pardon, a doufám, že tady máme všechny kolegy, kteří se mají účastnit. Takže prosím, zahájíme slyšení a paní Manesku máte slovo. Dámna președintă, ținând de faptul că... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Máme trochu spoždění, čili pokusím se být stručná ve svém příspěvku. E, můj příspěvek se týká tzv. řádné zprávy. Čili máme pracovní dokument, který se skládá ze dvou částí. Ta první část je analýza, která se týká právě e, správného řízení. E, byla přijata v loňském roce eh, v červnu. A ta druhá část je určitý pokus proskoumat eh, mechanizmy řízení a vidět různé odpovědnosti, které spadají jednak pod komise a také, které potom spadají pod jednotlivé členské státy. Co se týče té první části, tak eh, tato zpráva představuje hodnocení a určitá doporučení v rámci doporučení, která se objevují v Bílé knize. Ráda bych zmínila pouze několik doporučení, která jsou důležitá. Jednak máme důležitou dimenzi, která je jak horizontální, tak vertikální v rámci řádného zprýva, eh, řádné zprávy. Musí existovat spolupráce mezi úřady, na nejrůznějších úrovních zprávy, jednak z ekonomického, ale i sociálního hlediska a musí existovat spolupráce mezi aktéry, kteří se nacházejí na stejné úrovni. Veškeré typy spolupráce jsou nesmírně důležité, musíme tímto způsobem zajistit jejich účinnost a musíme také zajistit integrální přístup právě k této politice soudržnosti. Je důležité, abychom definovali princip partnerství. Na v této chvíli neexistuje náležitá definice skutečného partnerství a je důležité, abychom tento princip také v praxi aplikovali. To nám umožní zavést skutečná partnerství eh, s regionálními a místními orgány. Myslím, že je také velice důležité eh, zajistit eh, neustálou diskusi, neustálý dialog na té nejnižší úrovni, která se týká postupu v rámci Evropské unie. Dále musíme také zajistit územní soudržnost. To je velice důležitý prvek aplikace místních, regionálních aktérů, kteří musí naplňovat evropské cíle. To je nesmírně důležité, abychom měli účinnější eh, politiku soudržnosti, která bude aplikována právě na té místně regionální úrovni. Územní spolupráce sehrává také velice důležitou úlohu, eh, když budeme naplňovat eh, agendu 2020. To také vyplývá z odpovědí, které vyplynuly z konzultací. Partnerství musí vycházet eh, z zkušeností z programu Urban a Leader, musíme mít nástroje, které také budou vytvářet přeshraniční zprávu. A musíme zajistit účinnost regionálních a místních politik. Další velice důležitý aspekt je zjednodušení předpisů na úrovni společenství a také národních předpisů. Je to podmínka, která zajistí možná nejlepší zprávu právě v politice soudržnosti nedávné změny ve všeobecných nařízeních a nařízení o EFRR jsou velice důležité. Toto zjednodušení by nemělo být spojováno pouze s dočasnou nebo výjimečnou situací, jako je například ekonomická krize. Čili eh, tato opatření musí být stále povahy. Také si myslíme, že je velice důležité, aby program Erasmus pro místní a regionální zástupce dále pokračoval tak jak jsem již upřesnila ve svém předešlém příspěvku. Musíme vyčlenit patřičné finanční prostředky v rámci vyjednávání o rozpočtu a také musíme využít prostředky, abychom konsolidovali vztah mezi orgány jak na místní, tak na regionální úrovni. Zároveň je také velice důležité vytvořit knihu o e, správném řízení nebo takzvanou listinu Evropské unie o více úrovňové správě, která bude účinná, abychom kvalitně a dobře vysvětlili, co to vlastně konkrétně znamená. Druhá část této zprávy e, se zabývá analýzou řízení a jsou zde řešení, jak tento mechanismus zlepšit, jak zavést správné řízení do praxe. V podstatě to, co nabízí nyní komise, není dostatečné. A nemůžeme nahrazovat nedostatečný mechanismus kontroly na národní úrovni, který v podstatě existuje ve všech fázích přípravy programu. Čili musíme zajistit eh, lepší audit a tento audit musí být zajištěn na začátku daného programu a národní úloha musí být eh, posílena především, když se netové programy spouští. Kontrola musí být tedy zlepšena a musíme konsolidovat eh, takzvanou verifikaci ad hoc a musíme také posílit pomoc ze strany správních úřadů. Musíme se podívat také na nesrovnalosti a musíme zcela určitě snížit míru chybovosti. Komise se musí zaměřit eh, na vysokou chybovost, na problémy, které se objevují v této oblasti a také se musí eh, zaměřit eh, na nespůsobilé náklady v případě nesrovnalostí. Musíme simplifikovat jednotlivé normy, jednotlivé postupy, aby uživatelé mohli lépe tyto postupy využívat a nesmíme potenciální příjemce odradit, aby se tyto strany mohly účastnit jednotlivých eh, programů. Co se týče dalších opatření, tak zároveň podle mého názoru musíme konsolidovat pomoc správním úřadům. Co se týče eh, chybovosti, tak ty se právě objevují v té, na té první úrovni kontroly. Čili musíme zlepšit eh, úroveň kontroly, abychom se vyhli chybovosti a takzvanému dvojitému auditu. Co se týče potenciálu programu Jeremy a Jaspers, tyto programy zcela jistě musíme dále ještě rozvinout. Musíme rozvíjet strategické projekty jak z kvantitativního, tak kvalitativního hlediska a musíme zajistit, abychom do evropských projektů mohli zapojit jak eh, kapitál ze soukromých, tak veřejných subjektů. Také se zmiňujeme o lepší soudržnosti pravidel různých fondů na úrovni společenství. Musíme umožnit integrovanější přístup k těmto fondům. E, takže zde bych ukončila svůj příspěvek a těším se na příspěvky našich pozvaných. Děkuji vám za prezentaci. Máme tady tři hosty které paní Manesku pozvala, tedy náš výbor na její návrh. Máme tady zástupkyni konference okrajových přímořských regionů, Madame Julie Gideon, paní Karolu Gunnarsson z Rady evropských obcí a regionů a dále pana Luka Hendrikse z Evropského združení řemesel malých a středních podniků. Já bych chtěla tedy vás v tuto chvíli přizvat, abyste se s námi podělili o své příspěvky. Také bych ocenila, kdybyste se skutečně mohli omezit jenom na těch 10 minut, které jsme předpokládali. Začala bych paní Žilí Godam, prosím. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Eh, omluvte prosím moji generální tajemnici, paní um, tedy generální tajemnici, která tady bohužel nemohla být a požádala mě, abych je nahradila. Nejprve bych tedy chtěla navázat na to, co říkala paní Marinesku. Paní Marianu nejprve tady chtěla hovořit o tom, že Eh, konference periferních regionů má 160 různých regionů, především jsou to členské státy EU, ale jsou tady také oblasti, které jsou eh, ze sousedních zemí. Je to organizace, která má 37 let a během této doby podporovala roli regionálních orgánů při provádění eh, politik společenství a snažila se také upozorňovat na teritoriální dopad těchto politik. Eh, během posledních 20-25 posledních let eh, naše aktivity pomohly změnit eh, obrázek regionálních orgánů na evropské scéně. Během prvního období působily spíše jako určité škemrající orgány, které se snaží získávat fondy u evropských institucí a dnes to jsou skuteční partneři, jsou to aktéři při provádění a přípravě politik společenství, které si osvojili určité know-how při provádění těchto projektů, které, know-how, které je velice klíčové, především také v politice soudržnosti, která je předmětem našeho zájmu. Pokud jde o řízení a o kontrolu, tak samozřejmě to, že je zde více partnerů, vedlo k tomu, že se zvýšila také kontrolní práce, verifikace je složitější, ale je velice důležité eh, nepovažovat za důvod, který by vedl k tomu, abychom se vrátili k dřívějšímu finančnímu řízení nebo finanční správě eh, v minulosti strukturálních fondů. Já si myslím, že je silou této politiky eh, právě to, že umožní Evropské unii, aby působila přímo v regionech a je silnou stránkou této politiky, že je viditelná přímo u, pro občany Evropské unie také v době krize. V době krize je to velice důležité, ještě důležitější. Pokud jde o naše konkrétní návrhy, myslíme si, že eh, struktura Evropy vlastně vychází eh, z té možnosti zapojit tyto regiony a zohledňovat jejich diverzitu. A samozřejmě tady nechceme omezovat Evropskou unii na pouhý ekonomický prostor, který, se, který jaksi ztrácí ten občanský rozměr a eh, je pouze politickou elitou. Pokud jde o naše dnešní téma, je tady určité riziko toho, že by se jaksi Eh, změnila centralizace regionální politiky eh, u Evropské komise. To by možná znamenalo méně problémů eh, v rámci těch projektů, ale bez pochyby to znamenalo menší přítomnost Evropy přímo v regionech a pravděpodobně by jsme dospěli k tomu, že by vlastně tato politika ztratila svůj smysl a vzdálila by se od občanů. Samozřejmě si uvědomujeme, že je tady eh, určitá marže pro řízení nebo určitý prostor, který je ještě nevyužitý v rámci řízení těchto politik. A my jsme tady s ohledem na to naformulovali určité návrhy, pokud jde o konzultaci o Bílé knize o víceúrovňové zprávě, eh, která byla zveřejněna na konci minulého roku. Tady se vychází z určitých politických principů Evropského teritoriálního paktu. Tady jde jednak eh, o spolupráci mezi evropskými teritorii, eh, státy a eh, evropskými institucemi. Jsou tady v podstatě dva nástroje. První nástroj to je vlastně politická zpráva o vizích, cílech a prioritách strategie, se které se dnes stává nebo co je dnes strategie Evropa 2020. Je tady vlastně určitá smlouva eh, mezi Evropskou unii a všemi regiony EU. Měl by to být jakýsi pakt, kterým by se území zavázala k tomu, že budou realizovat cíle této strategie v rámci svých vlastních kompetencí. To by vedlo k tomu, že by se více stotožnili s touto strategií a vlastně by to Eh, odstranilo určité překážky, které tady byly v rámci Lisabonské strategie a dále by se zaručila lepší koordinace politik napříč všemi vládami, teritoriálními, národními a nadnárodními. Pokud jde o ten teritoriální rozměr, tak se to týká samozřejmě soudržní politiky, soudržnosti, regionální politiky a my bychom tady navrhli určitou kontraktualizaci pro provádění, to znamená Eh, závazné smlouvy, které by do toho zapojovaly regionální orgány a podle eh, vnitrostátních dohod by to mohlo být buď to bilaterální mezi Evropskou komisí a přímo regionálními orgány, nebo by to bylo trilaterální, trojstrané mezi Evropskou komisí, členským státem a potom regionálním orgánem. Takže prostřednictvím té politické smlouvy, kontraktualizací, by tady byly vlastně určité Eh, nástroje mnoho úrovnostní zprávy, které mají několik výhod. První výhoda, to je výhoda eh, získání zodpovědnosti. To znamená, když nějaký region smluvně získá odpovědnost, tak ji má i právně, politicky. A to znamená, že se bude více starat o to, aby co nejefektivněji splnil úkoly, které tomu regionu připadají a které budou samozřejmě v souladu se strategickými cíly Evropské unie. E, přesunutí zodpovědnosti to je také nástroj pro zřízení vzájemné důvěry, která může být navázána mezi Evropskou komisí, členskými státy a e, vnitrostátními orgány. E, další součástí nebo dalším aspektem, to je obrácená strana medaile a to je mm, ta možnost zjednodušení nebo ten, kdo říká nedát zodpovědnost na regionální a vnitrostátní úroveň, ten také říká, že Evropská komise by měla mít více možnost jednat v rámci strategických os a nestrácet se v tom. Nestrácet se v přílišném množství kontrol, eh, které vlastně nakonec jsou překážkou. Takže eh, udělení odpovědnosti a zjednodušování, to jsou klíčové prvky pro efektivnost regionální politiky. To jsou věci, které samozřejmě dnes jsou eh, důležitějšími otázkami pro evropské aktéry, protože teď se všichni snaží nalézt cestu z krize. Já vám děkuji za pozornost a samozřejmě ráda zodpovím všechny vaše otázky. Eh, Madame Karola. Paní Karola Gunnarsson, prosím. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání, že jste pozvali mě jako zástupkyni CEMR na toto slyšení. Za prvé bychom chtěli poděkovat paní a poblahopřát paní zpravodajce za tento slibný dokument. V našem názoru je tam obsažen, jsou tam obsaženy velice důležité body. Jménem CMR e bych chtěla poskytnout několik konkrétních poznámek k těmto dokumentům. Za prvé, ta zpráva zmiňuje ustanovení Lisabonské smlouvy, které se týká místních a regionálních samozpráv a protokolu o subsidiaritě. Tyto principy, tyto zásady musí být ale prakticky realizovány. Musí být realizovány jak při vytváření, tak při uplatňování politik a legislativy společenství. Proto CEMR vítá skutečnost, že paní zpravodajka se zaměřuje na začlenění místní a regionální úrovně, a to především v té před legislativní fázi. Je zásadní, abychom začlenovali místní orgány do těchto diskusí, protože místní a regionální úřady na ty nesmíme pohlížet jenom na ty, kdo mají provádět evropské a vnitrostátní politiky. CEMR také vítá sil, velkou podporu, kterou vyjadřuje tato zpráva principu partnerství. Nicméně Zásada partnerství musí být prováděna řádně. Naše organizace proto doporučuje paní zpravodajce, aby doporučila komisi větší zaměření na praktickou aplikaci principu partnerství v jednotlivých členských státech. Naše organizace také vítá skutečnost, že paní zpravodajka vyzývá komisi, aby se nadále více snažila o dosažení cílů v oblasti politiky soudržnosti. Je čas skutečně konat, stavět na dobrých příkladech, které už existují a vyhledávat nové způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Toto je relevantní v kontextu budoucnosti politiky soudržnosti, ale také vzhledem k strategii e- Evropa 2020. CMR také vítá skutečnost, že paní zpravodajka obhajuje zjednodušení pravidel a postupů, protože to podle našeho názoru je naprosto zásadní bod, který by se možná ve zprávě dal vyjádřit ještě důrazněji. Bohužel až dosud opatření v rámci Better Regulation se ne prosadili na místní a regionální úrovni a nevedly ke snížení administrativní zátěže. Problém nespočívá jenom v tom, že by docházelo k chybám kvůli složitým pravidlům, ale je to ještě horší. Někdy místní a regionální úřady, které velice často potřebují finanční prostředky, jsou odrazovány od toho, aby vůbec žádali o finance právě z důvodu toho, že existují příliš složitá pravidla. Já vím ze svých vlastních diskusí s jednotlivými subjekty eh, a malými a středními podniky a proto si také myslíme, že by to mohlo být zdůrazněno ještě více v této zprávě. Paní zpravodajka zdůrazňuje kontrolní systém politiky soudržnosti. CMR e samozřejmě toto podporuje, podporuje efektivní kontrolu vynakládání prostředků, ale zároveň máme velké obavy z stále intenzivnější úrovně kontrol a, a stále vyššího počtu kontrol a auditů, který někdy jde přímo proti efektivnějšímu využívání fondů. Proto bychom se měli vyhnout tomu, abychom se snažili co nejvíce kontrolovat na úkor skutečně dobrého efektivního využití fondů. Evropská komise by se měla snažit vytvářet lepší kapacity pro lepší realizaci svých politik a až poté se zaměřit na kontrolu. My vítáme i skutečnost, že tato zpráva se zasazuje o integrovanější přístup k, k jednotlivým pardon, fondům, harmonizaci pravidel pro přístup k jednotlivým finančním nástrojům, protože to je důležitý krok k rozvinutí místního a regionálního potenciálu. My bychom chtěli podpořit paní zpravodajku v tom, aby tento důležitý bod ve zprávě ještě zdůraznila. Dále velice silně podporujeme žádost, aby Evropský parlament se aktivně účastnil diskuze o budoucnosti politiky soudržnosti. Nicméně bychom také doporučili, aby zpráva zmínila, že je třeba, aby se aktivně účastnili také zástupci místních a regionálních úřadů a orgánů. Konečně bych také ráda zmínila to, co CMR dělá pro budoucnost politiky soudržnosti. My si myslíme, že jde o velice důležitou otázku. Vytvořili jsme pracovní skupiny, která vytvořila dokument, který obsahuje klíčové politická, klíčová politická sdělení v oblasti politiky soudržnosti. Tento dokument jsme pol- na politickém výboru naší organizace. Já jsem tyto dokumenty přinesla a můžete je najít venku před zasedacím, jedne, eh, místností. Děkuji vám, že jste mě vyslechli. Děkuji paní Gunnarsson. Pan Luke Hendricks má slovo. Prosím. Thank you, chair. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, dobré odpoledne. V první řadě jménem naší organizace UAMPE bych chtěl přivítat to, že paní Manesku připravila toto minislyšení. Chtěl bych poděkovat také, že nás pozvala. Čili v jakém kontextu se vyslovujeme eh, k Bílé knize o víceúrovňovém, víceúrovňovém řízení? Máme 92 500 eh, místních eh, orgánů. V podstatě musí naplňovat dvě třetiny evropské legislativy. A to se týká nejrůznějších řemeslníků, malých a středních podniků. Dále sociální a ekonomická politika, to je velká výzva Evropské unie, představuje eh, priority v rámci strategie 2020, týká se to globalizace, eh, zaměstnanosti, trvalo udržitelného rozvoje, energetiky a tak dále. To má ohromný dopad na malé a střední podniky a Tyto politiky musí být implementovány na regionální i místní úrovni. A třetí věc je, malé a střední podniky se často přemysťují. Více než 95 fungují na místních trzích, buď tedy působí přímo na místním eh, trhu, ale někdy mají ambice také vyvážet do zahraničí, ale to znamená, že tato politika je velice důležitá pro místní eh, podniky a naopak. Co se týče územní soudržnosti, tak eh, tyto regionální programy pro ekonomický rozvoj, které byly úspěšné, mají tento potenciál právě díky partnerství a spolupráci s ekonomickými podniky a společnostmi a zároveň i se sociálními partnery na jednotlivých územích. Naopak území, kde neprobíhala konzultace a v rámci toho tedy určité rozhodnutí, tak bohužel takovéto projekty nemohly naplnit svůj potenciál. Čili klíčem úspěchu je, aby existovalo partnerství mezi politickými a skutečnými ekonomickými aktéry, což jsou ekonomičtí i sociální hráči na místní a regionální úrovni, čili více úrovňová zpráva musí e, zapracovat také určitou definici multiaktérů. To znamená, že malé a střední podniky by měly být e, vždy zapojováni do přípravu legislativy i programů, které jsou důležité pro takovéto subjekty, které se soustředí na rozvoj sektorových politik a rozvoj regionu. Úspěch takového partnerství se odvíjí od tří kritérií. Jednak politické vůle, dále nezbytnosti podnikatelské kultury a veřejné zprávy. A za třetí pracovní metody takovýchto programů musí být přizpůsobeny potřebám malých a středních podniků. Vychází to ze tří kritérií. Jednak eh, politika spolupráce, tady to nemusím asi vysvětlovat, hovoří to samo za sebe. Za druhé je důležité, abychom měli podnikovou kulturu, podnikatelskou kulturu a zprávu. Musíme mít eh, komunikátory, protože velice často se tato komunikace omezuje pouze na velké podniky. Čili musíme nebo velice často se vychází z jednoho modelu bez ohledu na činnosti podniků, čili tato skutečnost má dva negativní dopady e, na podniky i na místní a regionální orgány. Neumožňujeme to, neumožňuje to, aby mohly tyto politiky uplatňovat na omezené úrovni. Pochopitelně Tady také existuje interface mezi veřejnými orgány a malým podniky a bohužel tady není poskytována náležitá podpora. Zkušenosti poukazují na to, že tyto programy se dostávají k malým podnikům pouze pokud jsou tam nějací prostředníci, Eh, které, eh, kteří pomáhají takovýmto malým a středním podnikům a také pracovní metody musí být uspůsobeny malým a středním podnikům. Co se týče naplňování eh, pravidel kontroly v případě velkých podniků, tak aplikace probíhajícího hodnocení v podstatě vylučuje malé a střední podniky, chybí tedy náležitá zpráva, na všech administrativních eh, úrovních a to vede k tomu, že to má neblahé dopady na malé a střední podniky. To znamená, že tyto podniky nemají přímý přístup k takovýmto programům. Reprezentativní asociace tedy jsou čím dál tím méně zainteresované na tom, aby měli prostředky z takovýchto fondů. Čili v některých regionech jsou vynikající výsledky, ale v podstatě pouze dvě až 3 příjemců jsou právě malé a střední podniky a v reálu je to pouze 1 1% těchto zdrojů, které jdou malým a středním podnikům. Dále jste asi obdrželi dokument, poziční dokument k tomuto tématu. Tam se nabízí přes 100, nebo dokonce 105 možných zjednodušení pravidel finančního řízení strukturálních fondů. Dostávám se k závěru, k doporučení. První doporučení je aplikovat dvě, dva principy aktu pro malé a střední podniky. Myslíme si, že klíčovým prvkem Bílé knihy je brát v potaz tento akt a uplatnit jej právě na malé a střední podniky. Co se týče oživení evropské ekonomiky, zde je eh, zdůrazněn cíl právě posílení malých a středních eh, podniků, které musí mít možnost spolupracovat eh, s místními orgány. 95 malých a středních podniků funguje na místním trhu, nicméně evropské politiky jsou často připravovány pro velké společnosti. Eh, to znamená, využití kapacit je nenáležité, protože využíváme pouze malý potenciál těchto malých a středních podniků. Malé a střední podniky jsou nejdůležitější, co se týče vytváření nových pracovních míst. Často eh, v odlehlých oblastech a také v obtížných městských oblastech, znevýhodněných oblastech eh, sehrávají důležitou úlohu a měli bychom využívat jejich potenciál, jejich blízkost a měli bychom zcela jistě využít princip budování ze zdola nahoru. Druhé doporučení se zabývá otázkou spolufinancování. To znamená, že kontrola a audit eh, může být eh, proveden na místní úrovni, nemusí být prováděn na evropské úrovni a dále musíme mít eh, účinnou víceúrovňovou zprávu, která musí být odsouhlasena na úrovni jednak výboru pro regiony a s ostatními hráči, abychom snížili formální přístup abychom postupovali skutečně podle aktu pro malé a střední podniky. Dále musíme vytvořit kulturu vzájemného dialogu a třetí doporučení je horizontální subsidiarita. Zde navrhujeme princip horizontální subsidiarity, který bude zaručovat účast ekonomických sociálních aktérů, co se týče operačních eh, procesů na všech úrovních. Děkuji za pozornost. Mr. Hendricks. Děkuji, pane Hendrixi. Máme tu také zástupce Evropské komise. Vidím tady kolegy z Generálního ředitelství pro regionální politiku, ale myslím, že jsou tady i zástupci generálního sekretariátu. V tuto chvíli si myslím, že asi by se některý z vás chtěli na něco zeptat našich kolegů z jednotlivých organizací. Po tom, až dokončíme diskuse, budeme mít asi Eh, čas na odpovědi, takže Oldřich Vlasák se hlásil první. Ještě bych se chtěla zeptat, kolik z vás se chtě dál, chce dále ptát, abychom mohli lépe zorganizovat. Takže Oldřich Vlasák má slovo. Pane, paní předsedkyně, eh, nejprve bych chtěl říci, že vítám tento materiál jako další z kroků pro zjednodušení a zpřehlednění eh, vlastně tohoto procesu využívání peněz ze strukturálních fondů. Eh, mám k tomuto materiálu pouze několik připomínek, a to ve vazbě na zjednodušení. Jestli chceme, aby nám všichni rozuměli, i my musíme předkládat své materiály srozumitelně a tak, aby byly snadno převoditelné do dalších kroků. Eh, vítám eh, větší definici nebo přesnější definici partnerství Čili jasně si musíme říci, že partnerství znamená pro nás určitá práva a povinnosti a k tomu musíme mít určitou metodiku, jak by toto partnerství mělo vypadat. Další princip, který se týká zjednodušení, v této věci jsem podal i otázku na pana komisaře Hána a na to, jak transponují tato zjednodušení jednotlivé státy. Čili my musíme mít informace a musíme mít, musíme mít možnost vyvodit tlak na jednotlivé státy, aby i oni přijímali zjednodušující principy a zjednodušovali tyto, eh, tyto procesy jako takové. Eh, možná to bude otázka eh, překladu, ale silnější kultura, vytvořit silnější kulturu hodnocení já vnímám jako vytvořit opět metodiku prostě jasně říci, co chceme a co budeme prosazovat. E, otázka Erasmu pro místní a regionální zástupce e, vítám. Je to otázka e, zdokonalení informací a vědomostí. K tomu bych připojil to, co je na další straně, a je to otázka školení, protože potřebujeme proškolit i ty, ty kolegy, kteří se starají o tu implementaci jako takovou, i ty, kteří reprezentují vlastně konečného příjemce. A tady si myslím, že nejenom prostřednictvím výboru regionu můžeme toto dělat, ale hlavně to musíme umožnit prostřednictvím asociace samospráv těch jednotlivých členských států. Protože když budeme chtít někoho vybírat na tato školení, tak přes ty asociace se daleko rychleji dostaneme k těm jednotlivým obcím a městům. A poslední má poznámka se týká eh, nástrojů finančního inženýrství. A tady bych byl rád, kdybychom doplnili do toho seznamu Jeremy Jaspers také Jessica, která se právě zabývá pomocí pro obce a města. Děkuji za pozornost.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 že musíme více vyjasnit obsah tohoto dokumentu. Jsou tady v podstatě dva zásadní problémy. Paní Manesku hovořila o tom, že by se chtěla zabývat jedním problémem, tedy uh, tou zprávou na více úrovních. A to je nový problém, nová otázka a mnoho dalších problémů nebo dalších otázek souvisí právě s touto věcí. V tomto dokumentu, který byl předložen, ty problémy nebyly dostatečně eh, srozumitelně prezentovány. Slyšeli jsme tady mnohé o spolupráci mezi různými úrovněmi a je jasné, že tato spolupráce musí být také definována. Já bych ovšem rád pohovořil o druhé části dokumentu, tedy kontrolní mechanismy. Na tomto výboru jsme velmi často hovořili o problémech, které v této oblasti existují. A já si kladu následující otázku. Ta nová úroveň, nebo přesně je řečeno, ta zpráva na mnoha úrovních, ta bude pravděpodobně ty kontroly ještě více komplikovat. Je to tak? Ta zpráva na mnoha úrovních, vertikální, horizontální, neznamená to, že je potřeba vynaložit mnohem větší úsilí na koordinaci, tak abychom dospěli k optimálnímu výsledku. Když se nad tím logicky zamyslíme, tak by to mělo přece být ještě komplikovanější než dosud, pokud to uděláme takto. Takže úplně nechápu, co je míněno tím, když tady hovoříte o tom, že je potřeba kontrolní mechanismy zjednodušit. Znamená to že dosavadní praxe no, která samozřejmě je složitá, se ještě zkomplikuje. Já totiž opravdu nevím, jestli to bude teď efektivnější, nebo jestli tady budou vznikat další překážky pro projekty. nebo v novém dokumentu eh, chceme zanalizovat, jak něco skutečně zjednodušit. Oč nám tady jde? A závěrem ještě jedna připomínka. Mám pocit, že tady diskutujeme mimo kontext hospodářské krize a to je důležitý aspekt, podle mého názoru. Hospodářská krize hraje důležitou roli nejenom pro Řecko a Rumunsko. Kladu si tedy otázku, jak řecká vláda nebo maďarská vláda má financovat projekty v budoucnosti. Pokud, jak víme, mají tak závažné problémy s deficitem. Děkuji vám za pozornost. Q Kelly, please. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan Kelly, prosím. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, byl jsem na zasedání výboru pro kulturu. Řekl se, že 95 malých a středních podniků působí místně, ale přitom musí splňovat podmínky velkých podniků, které, které působí na evropské úrovni. Což má velký dopad na schopnost podniku, aby byly ziskové. A pokud tomu tady skutečně tak je, co s tím máme dělat. Děkuji. We, we don't have anybody now. Děkuji. V tuto chvíli nemáme nikoho dalšího na seznamu řečníku, takže možná bychom to mohli využít, tu příležitost, že máme kolegy z DG Radio, ale ještě Josef Matula, prosím. Siguro felicit per raportare. Mnohokrát chtěl bych moc poděkovat paní zpravodajce, že se zabývá touto otázkou, která je nesmírně složitá, která je uvedena v tomto pracovním dokumentu. Chtěl bych zdůraznit, že je důležité, abychom zjednodušili pravidla, jak národní, tak evropská, protože musíme mít pravidla, která nám musí umožnit lepší zprávu a to na více úrovních. Toto zjednodušení musí být naplňováno. Nemůžeme řešit tuto otázku pouze v období krize, no pak je to proces, který musí mít kontinuální povahu, musíme zjednodušovat jednotová pravidla a pochopitelně to nemůže mít eh, negativní dopad. Musíme vytvořit eh, kulturu hodnocení a to na všech úrovních, tedy jak na regionální, tak na místní úrovni. Zároveň bych také chtěl pohovořit o potenciálu nástrojů inženýrského financování, to znamená o nástrojích Jeremy a Jaspers a doufám, že se nám podaří konsolidovat tyto nástroje a zabudovat je do této zprávy. Děkuji. Colleagues, anybody? Děkuji. Ještě někdo další by se chtěl zeptat? Pokud ne, tak já bych poprosila kolegy z komise, aby se vyjádřili k těmto poznámkám v kontextu svých vlastních zkušeností z oblasti kontrol a této politiky. Jak se na to díváte v komisi, nad tím vztahem mezi kontrolami a efektivitu politik? Protože, a, a ty ostatní problémy, které zde zmínili kolegové, protože my to chápeme tak, že v tomto typu řízení, tedy ve sdíleném řízení, tak tam existuje jak e, součinnost mezi jednotlivými úrovněmi zprávy, státní zprávy, a pak tu zde existuje úroveň kontroly ze strany komise, která je zodpovědná za realizaci rozpočtu. Je to tady takový průřezový problém, je tady průřezový vztah mezi kontrolou a efektivitou. Nevím, jestli byste se s námi mohli podělit o své stanovisko k tomu, co jste slyšeli od našich tří hostů a také od našich ostatních kolegů, také samozřejmě k tomu, co, o čem hovoří zpráva Len Anderson. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Velice ráda vám poskytnu několik poznámek k tomuto pracovnímu dokumentu. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za tento pracovní eh, za tuto pracovní verzi dokumentu jsou tam velice dobré myšlenky, které, které se týkají právě efektivity řízení a kontrolních systémů a také posílení uh, té uh, poradní role komise a dozor, dozorčí role komise. Dovolte, abych teď zúraznila, co my ze strany komise děláme, co jsme zatím vykonali pro zlepšení eh, řízení těchto fondů, strukturálních fondů tady. My velice rádi si v tomto dokumentu čteme to, že, se tam, že jsou tam náš akční plán zmiňuje v pozitivním světle. A první výsledky, první ukazatele z současného programovacího období jsou skutečně pozitivní. My bychom byli také velice rádi, kdyby tam, kdybychom se mohli s paní zpravodajkou eh, o tyto informace detailně podělit. V období 2007 až 2013 jsme vytvořili právní rámec, který nám pomůže se pohnout správným směrem. Posílili jsme roli vnitrostátních a regionálních eh, kontrolních orgánů. A jak jste řekla, paní předsedkyně, tak existují určité otázky o překrývání kontrolních pravomocí a spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů. A to je velice důležité téma protože na tom závisí naše kontrolní strategie, abychom se mohli spolehnout na kontroly, které jsou Eh, prováděny na místní a regionální úrovně a je to velice důležité, abychom skutečně mohli dále v novém programovacím období spolupracovat. Také velice aktivně se účastníme zača- počátečního období programovacích eh, období, to je také v našem dokumentu zdůrazněno. My se díváme také na zprávy o hodnocení eh, schody nebo splně, splňování jednotlivých požadavků a také se soustředíme na kontroly na první uh, úrovni, na první instanci, tedy ty, které provadí místní orgány. A to chceme dělat i nadále. Nadále chceme poskytovat školení a pokyny vedení pro jednotlivé orgány na místní a regionální úrovni a také pro konečné příjemce. Také pořádáme semináře, které, kterým říkáme Train the Trainers, tedy školení školitelů. Jsou to takové semináře, pracovníků na místní a regionální úrovni, aby oni potom mohli sami eh, organizovat školení a semináře pro příjemce. Efektivita. Jaká je správná rovnováha mezi úrovní eh, efektivity a kontrolami. To je samozřejmě jedno důležité téma. Jak už jsem řekla, měli bychom se vyhnout překrývání kontrol. Měli bychom se spolehnout na eh, práci, které vykonávají kontrolní orgány v jednotlivých členských státech na regionální úrovni a to děláme. Eh, my už jsme v tuto chvíli eh, začlenili, některé naše postupy do společného, společné auditní kontrolní strategie. Je to strategie, kterou eh, provádíme společně se službami, které se zabývají strukturálními fondy a za několik týdnů už to bude ve finální verzi, takže samozřejmě rádi poskytneme tento dokument paní zpravodajce a vašemu výboru, abyste se mohli podívat na to, co v dokumentu stojí. Další téma eh, je důležité, protože tato vaše zpráva přichází skutečně ve správnou chvíli, protože v tuto chvíli už diskutujeme o politice po roce 2013 a proto je to také užitečné a my velice vítáme eh, to, že se Evropský parlament začlenil do této diskuse. Ano, děkuji vám, paní předsedkyně říká. Eh, někteří kolegové také položili otázky. Nevím, jestli některý z našich hostů nebo paní Manesku by se k tomu chtěli vyjádřit. Zazněla otázka od pana Shona Kellyho, která se týkala malých a středních podniků. Pokud se někdo chce vyjádřit, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Obávám se, že jsem tu otázku pana Kellyho moc nepochopil. Pokud jsem ho pochopil správně, protože ano, já jsem řekl, že 95% eh, podniků malých a středních jsou aktivní na místní úrovni ale neexistuje žádné spojení s jejich ziskovostí tady, s tím, jak, jak moc prospívají. Já nevím, jestli je to vaše, eh, jestli to skutečně byla vaše otázka, jak můžeme zvýšit jejich ziskovost, jejich úspěch, pokud jsou skutečně činné jenom na místní úrovni. Pochopil jsem správně? Ne. Eh, tam se hovořilo vy jste hovořil o tom, že většina pravidel na evropské úrovni je vytvořených pro velké podniky a že to má dopad na to, jak, eh, jak tady fungují malé a střední podniky na regionální úrovni. O to mi šlo. Ano, ten problém spočívá v tom, že většina evropské legislativy skutečně je vytvořena jaksi napasována na model velkých podniků a velkých organizací. Protože obecně ti, kteří vytvářejí legislativu a právní předpisy, vlastně nevědí, jak fungují mají malé a střední podniky. Malý podnik to není taková bonzajová verze velkého podniku, takový trpas zmenšený model. Eh, je to tak, že to, co se děje v malém podniku, funguje i ve velkých, ale ne opačně. A proto se to vyskytuje opakovaně ve vnitrostátních předpisech i v evropských že skutečně neexistuje eh, přístup přátelský k malým podnikům. Skutečně tyto předpisy většinou neberou v úvahu to, jak fungují malé a střední podniky a to se my snažíme změnit. My se snažíme vysvětlit politikům a tvůrcům politik a právních předpisů, jak funguje malý podnik. Ehm, doufám, že to odpovídá na vaši otázku. Sean Kelly, myslím, zná odpověď na otázku, kterou položil, takže věřím, že je spokojen. Další poznámky? Prosím. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych se vyslovit eh, dále k zjednodušení, což je téma dnešního odpoledna. Mě znepokojuje, jak dnes fungují strukturální fondy. Znepokojuje mě to z toho důvodu, že jsem předsedkyní jednoho partnerství ve Švédsku. Švédsko je rozděleno do osmi partnerství a já jsem předsedkyní eh, jednoho tohoto partnerství a v našem regionu máme 52 místních orgánů a když se bavím s místními zástupci i s regiony v rámci našeho regionu, tak celá řada lidí říká ne nebudeme žádat eh, pro strukturální fondy, protože je to příliš složité, trvá nám to příliš dlouho, než vyplníme takovouto žádost a potom eh, ten kontrolní systém je pro nás eh, velice složitý, je to velká zátěž. A potom se bavíme s regionálními zástupci, s místními zástupci a ti říkají, pokud bychom mohli hovořit s malými středními podniky v našem regionu, tak v podstatě ti odmítají pomoc z těchto fondů, protože je to pro ně příliš velká zátěž, je příliš složité požádat o finanční prostředky a ten kontrolní systém je také příliš složitý. To mě nesmírně znepokojuje, protože fondy jsou skutečným příkladem solidarity v rámci Evropské unie a je to také patřičný důkaz toho, jak může Evropa fungovat ve Švédsku. A pokud máme takovéto problémy ve Švédsku, tak jsem si jistá, že podobné problémy máte i u sebe doma. Je to problém, protože si myslíte, že z tohoto fondu můžete mobilizovat finanční prostředky pro různé partnery v rámci eh, společnosti. Tím můžete zajistit eh, růst, rozvoj ve svém regionu. Já si myslím, že je to zcela zásadní otázka, kterou musíme řešit. Jak zjednodušit, jak zlepšit fungování těchto fondů. Pokud to nezajistíme, tak tyto fondy nebudou úspěšné v budoucnosti. Další otázka. Musíte mít hodně finančních prostředků, než vůbec zahájíte svůj projekt, protože z fondů nedostanete žádné finanční prostředky. Ve Švédsku to trvá okolo devíti měsíců, než vůbec získáte této, tyto finanční prostředky a musíte být silným partnerem, pokud chcete pro svoji práci využít strukturálních fondů. To mě tedy znepokojuje a myslím si, že je dobré, že paní zpravodajka se zaměřila na tyto otázky v rámci svého pracovního dokumentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. V podstatě kolegové říkají, že propojení mezi zprávou a zjednodušením. Takže, paní Manesku, prosím. Nejprve bych chtěla poděkovat mým kolegům. Děkuji také expertům, kteří se vyjádřili. Děkuji odborníkům z komise, děkuji jim za jejich ocenění nebo doporučení. A jsem přesvědčená, že tato zpráva bude vylepšena díky naší spolupráci a že vlastně nás přivede blíže k našim cílům. Všichni si přejeme, aby postupy byly zjednodušeny a aby příjemci měli lepší přístup k evropským fondům. To je náš hlavní cíl nástrojem je školení, partnerství, zjednodušování. Zjednodušování, které vedle eh, prostředku znam, přináší také podporu eh, pro eh, příjemce, tak aby vlastně splnili ty podmínky. A jak říkal tady pan Vlasák, tak jsme opakovaně zjednodušovali a to, jakým způsobem to potom bylo implementováno na vnitrostátní úroveň, to se potom lišilo mezi jednotlivými zeměmi. A z toho potom vyplynuly problémy v přístupu k fondům v různých zemích. Je tedy potřeba zaměřit se především na příjemce a pokud se na ně zaměříme, tak bude možné podpořit místní a regionální orgány, tak abychom za, zajistili lepší přístup k evropským fondům. Já vám všem děkuji a čekám samozřejmě také na vaše další příspěvky do této zprávy. Děkuji. Thank you uh, very much. Thanks to, to everybody. Děkuji, děkuji všem. Myslím si, že je to velice důležitá zpráva, takže dovolte, abych k tomu ještě jako předsedkyně něco řekla. Protože tam skutečně jde o dosažení příslušné rovnováhy mezi jednotlivými problémy a výzvami, které souvisejí s tímto typem zprávy. Za prvé musíme chránit eh, evropský rozpočet a peníze daňových poplatníků, ale také zajistit růst Eh, další pracovní místa a eh, zároveň tady nezvýšit administrativní zátěž. A toto je vlastně první příležitost, při které slyším od vás eh, tuto skutečnost, nebo možná jsem vám dříve nerozuměla, že jak se snažíme dosáhnout této rovnováhy mezi jednotlivými oblastmi a aspekty, které se týkají té dobré zprávy, řádné zprávy, tak vy jste řekla, že musíme se soustředit na konečné příjemce že to by mělo být to hlavní zaměřený, když hovoříme o řádné správně, správě. Pardon. Takže je zde o to, jestli bychom se jasně měli prioritně soustředit na konečné příjemce, nebo se snažit skutečně vyvážit tyto jednotlivé problémy. Jestli tady eh, by ty ostatní oblasti měly být podřízeny tomu zaměření na konečného příjemce. Nechci teď říct, že bychom se měli přestat zabývat evropským rozpočtem, ale skutečně teď je zde ta otázka, jestli skutečně se zaměřit primárně na tu eh, politiku, eh, jak se zaměřenou nebo přívětivou ke eh, uživateli. Také bych chtěla kolegy upozornit na jedno slovo, které je bylo použito v prezentaci a myslím, že to je slovo contract, tedy smlouva. Ano, je to jedna věc, že bychom měli mít eh, dohody typu smluv mezi jednotlivými třeba regiony, městy, konečnými příjemci a komisí. Takže já bych chtěla, aby si kolegové z komise toto sebou odnesli jako takový otazník, taková otázka, jako takovou otázku od nás, že bychom chtěli si poslechnout co si vy myslíte o tomto přístupu k dokumentům, jestli by to měl být skutečně přístup založený na smlouvách, na dokumentech typu smluv. To tady bylo zmíněno jako způsob, jak jim zjednodušit Co tu věc. Možná bychom mohli vás požádat tady o to, abyste to vzali v úvahu, až budete se dále v budoucnosti snažit zjednodušovat celý ten systém řízení. Nevidím tu žádné další poznámky ze strany našich hostů a kolegů, takže já vám všem velmi děkuji. Myslím si, že můžeme uzavřít tento bod našeho jednání. Děkuji velmi.